Euh, Vážené kolegyně a kolegové, vážení kolegové, budeme pokračovat v našem zasedání a v našem semináři, který se týká volného pohybu eh, občanů v rámci Evropské unie. Srdečně vítám eh, kolegy z vnitrostátních národních parlamentů, kteří jsou zde přítomni a okamžitě zahájím společně s mými kolegy Kurtem Lechnerem a Alexandrou Tejnovou tento blok, který je vědován rodinnému právu a dědickému právu. A předám slovo nejdříve Kurtu Lechnerovi, bývalému členovi Výboru pro právní záležitosti. Kurte, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice rád, že tady opět mohu být. Už 11 měsíců jsem nebyl v Bruselu a tehdy eh, po dvou nebo třech letech eh, zpravodajování eh, k nařízení o dějství jsem byl tak vyčerpán, že jsem se nejdříve musel zotavit. Myslím si, že tehdy to bylo velmi napjaté, ale velmi konstruktivní a vedlo to celkově k dobrému výsledku. Myslím si, že to projednávání se eh, vyplatilo. Návrh komise, eh, to můžu ještě jednou zopakovat, byl už sám o sobě dobrý, ale eh, při projednávání se ten výsledek ještě zlepšil. Což ovšem neznamená, že tam nejsou nedostatky. A na tom všechny tři instituce v velice konstruktivní debaty, debatě se podílely. Komise, parlament i e, rada. E, v mezičase e, proběhla celá řada zasedání a byla vydána řada vědeckých pojednání a analýz a poukazuje se tam už na řadu věcí, o kterých já jsem tehdy věděl. A nechci tady přijímat to, o čem eh, se zde ještě bude eh, později hovořit. My jsme eh, v rámci zajištění volné pohyb, volného pohybu v občanů už s celou řadou věcí počítali. A chci poukázat na jednu věc. V Belgii a ve Francii vždycky panoval, panoval lex reisite. To znamená Eh, nemohl vzniknout eh, problém eh, ve věcném právu, protože vždycky bylo předem stanoveno, podle čeho se bude dědit. Kolizní právo, materiál, hmotné právo a byly tedy navzájem sladěni, sladěny. Trvalo to dlouhá desetiletí a staletí. A teď k tomu najednou přichází nová kolizní norma pro případ problému, které je třeba řešit. Musím eh, sám říci, že při eh, vyrovnávání materiálního, hmotného tedy práva, eh, jsem spíš skeptický, protože to může vést k systémovým konfliktům, které nelze přehlížet. Takže o tom se jednalo dnes dopoledne. O tom, o čem hovoříme dnes odpoledne, ty otázky eh, jsou mnohem snáze řešitelné. Eh, všude kolem sebe eh, slyším a vidím, že ten návrh je pozitivně přijímán a negativní hlasy jsem proti nařízení jako takovému jsem neslyšel, jenom proti jednotlivým problémům. Já bych každopádně poprosil komisi, aby dávala pozor na to, aby při tvorbě formulářů, které zatím nejsou hotové, například ten, to dědické eh, osvědčení evropské, aby eh, to vytvořila prakticky, aby to bylo praktické, ta osvědčení, protože jinak se budou používat jenom národní řešení. Nenechte se eh, odradit členskými státy. Nenechte si vnutit eh, tam každou podrobnost, protože jinak eh, vystavení takového osvědčení eh, a pro dětské soudy bude tak obtížné, že to nebudou dělat. A samozřejmě potřebujeme, aby se rozhodovalo co nejrychleji, nejenom v zájmu soudu, ale i v zájmu právní čistoty. Eh, řadla, eh, eh, řadě věcí jsme se nemohli vyhnout, v řadě ano. Na druhou stranu ovšem modernímu zákondarci se často vyčítá posedlost podrobnostmi. A to správně, ovšem my jsme se nemohli stejně zabývat úplně vším. A já se teď těším, že pan profesor Hess nám o tom teď poví a že ten seznam problémů, eh, o kterých bude hovořit, nebude příliš dlouhý. Opůj. Velice děkuji, Kurte, za tato milá slova. A teď tedy štafeta už byla převzata. Ve výboru pro právní záležitosti kolegyně Alexandru Tejn má slovo. Děkuji, eh, pane předsedo, eh, paní předsedkyně, dámy a, a pánové. Dnes se bavíme o tom, jestli eh, občané eh, mají opravdu eh, volnost a svobodu pohybu. A v některých ohledech musíme odpovědět, že ne. Já jsem zpravodajkou pro dvě materiální záležitosti. Týká se to dědictví v manželstvích a v registrovaných partnerstvích. Ono totiž jsou eh, případy, eh, kdy hm, eh, u partnerství nebo u manželství se partneři rozhodnou nepřestěhovat do jednoho státu nebo do jed, nějakého státu, pro, i když tam mají dobrou pracovní nabídku, protože vědí, eh, že by to vytvořilo eh, značné problémy eh, například s v uznání registrovaného partnerství a nebo adoptovaných dětí například. Pro případ, že to daný stát neuznává. Máme tedy dvě nařízení a praxe i e, z praxe i z vědy jsme věděli, že e, by stačilo jedno nařízení, je to pravda, a pouze z politických důvodů e, vznikla dvě nařízení. Protože u nařízení o registrovaném partnerství jsme eh, vůbec nevěděli, jestli eh, to prosadíme. Eh, v tuto chvíli to vypadá docela dobře. Jako liberálka jsem zejména měla v úmyslu, aby u registrovaných partnerství byla možnost právní volby. To pro mě bylo to nejdůležitější. A teď to tak v té zprávě je a i já mohu alespoň eh, doufat eh, v to, eh, že získáme většinu na výboru pro právní záležitosti pro toto nařízení. Vypadá to v tuto chvíli docela dobře. Na druhou stranu to znamená celou řadu ujištění a prohlášení pro členské státy, které něco takového odmítají. Ujištění o tom, že jejich soudy nebudou nuceny dokonce i v případě eh, v nějaké eh, v odluky nebo eh, v rozvodu v rozlišovat o takovýchto věcech. To znamená, že pokud dva Němci v registrovaném partnerství budou žít v Polsku, tak potom, když se budou chtít rozejít a vypořádat své majetkové záležitosti, budou se muset opět vydat do Německa a nechat tam toto rozdělit. Je to politování hodné, ale prostě některé věci nejsou v tuto chvíli zatím prosaditelné. Ve členských státech to teď vypadá tak, že některé členské státy, které jsou mimořádně e, pokrokové, avantgardní, jako je Švédsko a obecně e, skandinávské země, těm, e, ty nejsou spokojené dostatečně s pokrokovostí toho návrhu a potom jsou země, jako je Polsko a Itálie, a tak dále, eh, kterým eh, je ten návrh až eh, zachází příliš daleko. Tady máme princip jednohlasnosti, jednomyslnosti, a, takže uvidíme, jak to dopadne. Teď proběhlo kyperské předsednictví, uspořádalo, to uspořádalo velkou konferenci irské předsednictví, pro to, to, to, to téma docela jistě není jako první. Mm, na pořadu, ale spíš v pozadí, takže uvidíme, jak se daleko dostaneme. Každopádně mm, my bychom předložili některé kompromisní pozměňovací návrhy tak, aby i křesťansko-demokratická frakce tady v Evropském parlamentu a dokonce i ti, kteří jsou ještě konzervativnější, Eh, mohli souhlasit tak, abychom měli eh, širokou většinu pro obě eh, nařízení. A potom uvidíme, jak to bude vypadat na straně členských států. Zatím jsme tedy ve, fáze, ve fázi slyšení, tedy ve fázi pozorovatele jako Evropský parlament a nemáme tedy takové silné slovo a e, bude hodně záležet tedy na posunu členských států. Dobrá, já to tedy nechám tedy a každopádně jsem vám tady k dispozici pro vaše dotazy a e, už jenom se chci omluvit, e, že tady možná nebudu moci zůstat celou dobu. Každopádně chtěla jsem poděko, chtěla poděkovat doktoru Deringovi z Evropské agentury pro základní práva, který mě hodně pomohl Eh, stanovit, že eh, právní volba bylo jediné, co, co bylo ústavně eh, v souladu s ústavou tedy. Velice děkuji, Alexandro. A teď už budeme moci si vyslechnout analýzy dvou expertů. Jako první vystoupí profesor Hess, ředitel Institutu Maxe Plancka v Lucemburku. Takže, pane profesore, máte slovo, prosím. Tamhle jste, aha, už vás vidím. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já vám mnohokrát děkuji eh, za pozvání. Téma zní eh, v nařízení o dědictví a závětech eh, nevyřešené otázky. Já eh, nechci tady hovořit eh, o nějakých eh, hříších, které nejsou vyřešené, ale spíš pohovořím o základních zásadách nařízení a pokusím se odpověď dět na to, jestli těmito zásadami se řeší naléhavé otázky evropských občanů. Ve druhé části pohovořím o poměrně problematických otázkách toho nařízení. To nařízení se týká použitelnosti stávajícího eh, práva a eh, používání veřejných listin v dědických řízeních a eh, evropského dědického osvědčení. Když se už podíváte na ten titul tak je eh, zřejmé, že to je poměrně rozsáhlá působnost, eh, kterou evropský zákonodárce zvolil k eh, komplexnímu vyřešení evropského dědického práva. Nic takového rozsáhlého tady zatím nebylo, tohle je v skutku průzkopnická práce. A sice celá ta oblast se tady řeší v jurisdikce a, a mm, příslušného práva, tedy až po osvědčení tady je Evropská unie opravdu eh, průkopníkem v oblasti mezinárodního práva soukromého. Potřebujeme eh, takový instrument. Já bych eh, chtěl připomenout případ, který se ke dostal před třemi lety. Zavolal mi advokát, který měl klientku, která něco zjedila, nějakých 200 tisíc euro. Jedno z toho byl malý, část toho byl malý dům někde uprostřed Francie za 60 tisíc eur Mohli byste nám udělat eh, mm, nějaký znalecký posudek francouzskému dědickému eh, právu? Já jsem řekl ano. A ten eh, problém, na který jsem velice rychle narazil, bylo, že zůstavitel byl Němec i parcela ve Francii. Mm, na to se vztahovalo německé, tedy francouzské právo. A my jsme to museli řešit podle dvou právních systémů. A otázka, která se potom nabízela, za prvé, jak to je podle německého dědického práva, a za druhé, eh, jak ten pozemek za 60 tisíc euro se bude dědit podle francouzského práva a jak eh, uplatníme to německé rozhodnutí ve Francii tak, aby eh, ta paní dostala klíčové Francii v a mohla si to tam na sebe nechat eh, zapsat. Náklady eh, na celé to řízení bylo 10 až 15 tisíc eur. My jsme to nechtěli celé, ale prostě to bylo eh, prostě obrovská ztráta z celého to dějství, kromě toho času a dalších výdajů. A bylo nesmírně obtížné přijít s takovým posudkem. Celý týden mi trvalo, abych všechny ty speciality do toho zapracoval. A teď eh, to nařízení o eh, dějství a závětech. Tady máme eh, tři základní principy, které by nám bývaly pomohly v tomto případě konkrétním. Za prvé soulad soudní příslušnosti a rozhodného práva. V tuto, tady bylo německé dědické právo a celý ten případ by se býval řešil podle německého práva. Žádné francouzské dědické právo pro eh, nemovitost, která se nachází ve Francii. A to je druhý, druhý princip, a sice jednota eh, odkazu. Ta se v tom nařízení eh, zaručuje. A potom další princip. Existuje evropské dědické osvědčení a německý dědic může jít s tím do Francie a nechat si, tedy a, a disponovat tam s nemovitostí. Jinými slovy, eh, ušetří také 10 až 15 tisíc euro na nákladech. To není špatné, ne? Eh, navzdory tomu eh, u každého nařízení, u každého nového instrumentu, zejména pokud jde o nové nevyřešené otázky, vždycky se naraz, narazí na věci, o kterých je třeba diskutovat a při přehodnocení znovu se nad nimi zamyslet. Já jich tady mám několik. První věc, je, že to nařízení spočívá na eh, eh, souladu eh, soudní příslušnosti a rozhodného práva. Soudní příslušnost je v místě posledního běžného pobytu zůstavitele, kde ovšem eh, ten běžný pobyt byl. Lidé, kteří hodně často jezdí mezi různými zeměmi, to může být, u těch to může být obtížné. Podívejte se na člověka, eh, který pracuje v Lucembursku jako já a bydlí v Heidelbergu. To vede ke sporům. A ovšem otázkou je, jestli je tady něco lepšího skutečně alternativní lepší koncept, eh, musím upřímně říci, nemáme. Ovšem eh, mám starost, jestli eh, ten obvyklý eh, pobyt není hodně sporný, zejména pokud jde o určení soudní příslušnosti kdy si často v dědici nejsou jistí a ne, ne, nechtějí, nejsou v souladu. Ve schodě tedy. Mm. Už to může Eh, předurčit eh, to, že zůstavitel eh, řekne, chci právo svého vlastního státu a potom dědicové mohou říci jednohlasně, že my nechceme toto podle španělského práva, ale podle finského práva, protože jsme všichni z Finska, i když zůstavitel žil ve Španělsku a Eh, nemovitost byla také tam. Takže eh, nejenom eh, zůstavitel toto může stanovit, ale to by bylo bývalo dobré řešení. A pokud bylo zvoleno finské právo, ale všichni dějicové jsou ve Finsku, tak oni sami o, sebe nemůžou, o sobě nemůžou říci, že chtějí něco jiného. Ovšem eh, dědický soud může říci, no, ono možná eh, ten finský soud je vhodnější k tomuto rozhodnutí. Někteří kolegové tady řeknou, no tak to je eh, vybírání v, v jurisdikce toto. a já bych si tady býval přál, přál něco jiného, to, co, eh, to, s čím komise původně počítala, a sice, že postižené eh, soudy, by ten španělský a finský eh, soud si předem stanovili, jak budou navzájem komunikovat. V mnoha členských státech to funguje dobře, v jiných členských státech to vůbec nejde. Když se podíváte na webové stránky komise, tak uvidíte, že přímá komunikace mezi soudy je důležitý eh, prvek justiční spolupráce v Evropě. A já bych si býval přál eh, nějakou širší úpravu v rámci nařízení, ale doufám, že soudy sami o sobě budou připraveny a stále, více, stále připravenější vést eh, ten dialog přes Evropskou justiční síť. Potom jiný pohled Jedna věc, eh, která mě nepřesvědčila. A myslím si, že to se eh, týká toho, o čem jsme tady slyšeli dnes dopoledne. Jsou to ustanovení ohledně eh, právního smyslu a uznávání rozsudku. Tady byl odkaz na Brusel 1. To jsou předpisy, které se osvědčily, které byly teď doladěny. A otázkou je, jestli jsou to ty správné eh, předpisy. A odpověď může znít pouze, že v dědických věcech nemáme, jako v nařízení Brusel 1, v typickém eh, procesu mezi dvěma osobami, eh, jasno, kdo je žalující a kdo je žalovaný, ale máme tady víc, větší počet stran, a tyhle eh, situace jsou jinak, jiné než situace, se kterými počítá Brusel 1. A proto tady jde o ten eh, právní smysl a o, eh, o uznávání. To nejsou ideální pravidla. Já si dokážu představit, že ta pravidla mohla být mnohem lepší. Například úprava uznávání mohla být podobná jako v nesolvenčním řízení. To jsou obyčejně také řízení pro více stran a článek 26 Evropského nařízení o platební schopnosti je vhodnější než úprava v Bruselu 1. To jenom ukazuje, jak obtížné je v evropském občanském právu něco takového upravit. Ty instrumenty se často hodně liší a proto je dozajista obtížné vytvořit nějakou obecnou součást eh, nebo upravit další součást evropského kolizního práva. Mám ještě dvě věci. Nařízení je další část. A teď se dostávám k hodně technické oblasti. Týká se to uznání, eh, respektive přejímání národních dědických osvědčení. Do jaké míry eh, národní dědické osvědčení z jiného členského státu může, mít, může být platný? Ovšem otázkou je, eh, jak jakým způsobem má platit. Tam se, eh, v nařízení se hovoří o přijímání acceptance, v, Německu, v německé se hovoří o Beweiswirkung. A otázkou je, co to přesně, co to přesně je. Dodnes je to úplně nevyjasněné. A proto eh, musíme získávat tedy eh, v praxi eh, poznatky. Působení těch, nebo působnost těch osvědčení a listin je jedním z největších technických problémů a já nevím, jestli ta úprava v, té, v tom nařízení je vhodná k vyřešení tohoto. Evropské dědické osvědčení dozajista je velice dobrou variantou. Já souhlasím eh, s panem eh, Lechnerem, eh, že to musí být sformulováno tak, aby to bylo také velmi praktické, ale bohužel je to jenom volitelný instrument a proto si nejsem jistý, jestli, bude, jestli se v praxi uchytí. Ovšem toho můžeme dosáhnout, pokud v nadcházejících letech dokud nevstoupí eh, to nařízení v platnost, i, eh, tedy budou zapojeny i příslušné strany a připravené eh, uplatňovat ty nové předpisy. Tady musíme samozřejmě sázet na natáře, kteří naštěstí byli zapojeni už od začátku. Ale tady už vidíte, že jsem poukázal na některé mezery, na některé problémy, ale v zásadě můj závěr eh, je, že u řady věcí, o kterých jsem nehovořil, věcí z mezinárodního práva soukromého, eh, ten závěr je, že eh, v situace v roce 2015 se podstatně zlepší pro tyto záležitosti v Evropě. Merci beaucoup. Velice děkuji, pane profesore. Hesi, pokud jde o majetkové poměry a majetkové důsledky registrovaného partnerství, dám slovo eh, Albin Derinkové. Je to pán, omlouvá se řečnice, takže panu Albinu Deringovi z agentury Evropské unie pro základní práva. Skutečně se omlouvám, říká znovu paní řečnice. Není to žádný problém. Dámy a pánové, jsem velice šťastný, že mám příležitost Eh, vám prezentovat stanovisko, eh, které přijala agentura pro základní práva. Já se nebudu věnovat všem eh, zajímavým aspektům spojeným s těmito dvěma tématy, ale jsou, zaměřím se právě na problematiku ochrany základních práv. V dubnu 2012 Evropský parlament si vyžádal od Evropské agentury pro základní práva, aby přijalo stanovisko týkající se eh, právních důsledků registrovaného eh, partnerství. A byli jsme požádáni, abychom se věnovali řadě témat, která tady právě specifikovala eh, paní Tynes z právního výboru. Takže podle článku 16 až 18 návrhu, návrhu komise ohledně eh, režimu registr, eh, eh, se na registrované partnery nevztahuje. Potom článek 15 zákona, v němž jsou partneři registrováni, je tedy jediné rozhodné právo. Stanovisko, které naše agentura vypracovala v květnu, se soustředuje právě na tuto skutečnost, že návrh nařízení ohledně právních důsledků eh, registrovaného partnerství nedává volbu rozhodného práva v oblasti eh, režimu eh, Eh, práva eh, manželství a 20, eh, bod 20 základní charty a princip nediskriminace, jakož i článek 21. Tedy v rámci prvního kroku analýzy bylo soustředit se na rozlišení obou návrhů těchto dvou nařízení. Musíme zaznamenat, že návrh týkající se vlastnictví manželů, které umožňuje eh, volbu rozhodného práva, usnadňuje hospodaření s majetkem. Především se jedná o možnost volby z eh, práva eh, státu v němž mají bydliště v souladu s tím, kde tedy skutečně žijí a Eh, a mm, přičemž využívají vlastně takto svobodu volného pohybu. Ale v případě takové volby právního režimu, eh, jestliže je toto tak důležité a možné pro manžely, tak proč by to nemělo být možné pro registrované partnery? Agentura také zaznamenala rozdílné zacházení, jestliže partneři stejného pohlaví eh, mají často větší potřebu této vzájemné ochrany, protože že v některých zemích jediná alternativa pro páry e, stejného pohlaví je formálně, si právně e, s, s, zakotvit e, své vzájemné vztahy. A Tudíž toto může vést k nepřímé diskriminaci některých skupin. A proto rozhodnující skupina je, zda je diferencované zacházení oprávněné. E, tři argumenty jsou tady v tomto případě navrženy. Za prvé se zdůrazňuje, že rozdíl mezi legislativou těch členských států, které e, mají ustanovení o registrovaném partnerství, vyšší od ostatních, a tam tedy to, to rozdílné zacházení je vy vysvětleno obecným pojmem eh, manželství jakožto běžně známého pojmu, zatímco registrované partnerství je považováno za odlišné právní eh, uspořádání a eh, vyžaduje mm, jaksi jinou míru flexibility než manželství. Návrh nařízení se netýká ustanovení zakládající manželství nebo registrované partnerství, ale týká se pouze vlastnických práv spojených s těmito dvěma institucemi. Co se týče vlas, režimu vlastnictví, tam teda celá řada právních e, režimů e, vychází na straně jedné z bezpodílového manželství, e, majetku manželů, ale na druhé straně zase z režimu podílových a existují veliké rozdíly mezi různými typy práva pro zúraznění práv, majetkových práv. V souladu s touto argumentací lze říci, že přesně rozdíly mezi legislativou těch zemí, které eh, mají eh, v, ve svém systému registrované partnerství je třeba také zajistit koordinované právní nástroje, které umožní i volbu rozhodného práva. Za druhé je uváděno, že majetkové důsledky registrovaného partnerství se musí vždy řídit eh, právem země, kde eh, tedy vznik, registrované manželství, eh, partnerství vzniklo. Druhý argument upozorňuje na tu skutečnost, že národní legislativy o registrovaném partnerství nedávají partnerům eh, jinou možnost volby než státu registrace. A tady je třeba zaznamenat, že evropský zákonodárce je v jiném postavení než zákonodárce národní. Národní legislativa se snaží vyhnout eh, koliznímu právu a snaží se zařadit svůj systém do nějakého mezinárodního systému práva, ale eh, eh, legislativa Evropské unie reaguje na požadavky evropské integrace a s podporou takových práv, jako je třeba volný pohyb a základní práva evropských občanů. Kromě toho je dostatečně prokázáno, že členské státy, které e, vylučují možnost volby rozhodného práva, například v Rakousku, Nizozemsku a Švédsku, e, registrovaní partneři volbu rozhodného práva mají. A členské státy negarantují e, v ostatních zemích registrovaným partnerům volbu rozhodného práva, co se týče majetkového práva na základě eh, vedené argumentace. Ne všechny členské státy ovšem uznávají registrované partnerství a proto rozsah volby rozhodného práva nemůže být stejné jako v případě sezdaných párů eh, eh, různého pohlaví. Jestliže určitý stát má, eh, všechny státy mají eh, legislativu o manželství, ale ne všechny o registrovaném partnerství a výběr eh, rozhodného práva se omezuje pouze na ty státy, které tento institut mají. A to ovšem znamená, že ani takovýto omezený, taková omezená možnost volby nemá být jaksi znemožněna protože není registrované partnerství argumentem pro to, aby eh, nemohli si vybrat eh, a využít práva vyplývající tedy z, roz, eh, z možnosti volby rozhodného práva protože takové zamezení takové možnosti by mělo být zdůvodněno. Vyloučení volby rozhodného práva se tedy nejeví, že by bylo v souladu s pravidlem rovnosti článku 20 charty. A za druhé, zákaz diskriminace podle článku 21 Charty základních práv, rovnost zacházení, které je příznivé pro manžele, ale není příznivé pro registrované partnery, věnuje velikou pozornost Eh, rodinnému životu s maximálním eh, soukromím a s omezováním zásahů státu. V řadě států institut registrovaného partnerství je jediná možnost pro páry stejného pohlaví a takový rozdíl v zacházení může vést k, nepřímému, eh, k nepřímé diskriminaci na základě sexuální orientace. Děkuji za pozornost. Merci, monsieur Dering. Velice děkuji, pane Deringu. Nyní zahájíme diskusi. Pokud máte nějaké otázky k řečníkům nebo k poslancům a osobám zde sedícím v předsednictvu, prosím, vždycky se představte a velice stručně hovořte. Děkuji. peut demander euh, des experts quelque chose Oui. Vous, avez, vous pouvez, euh, vous réagir? Chcete reagovat, prosím? Kurt Lechner, prosím. Já jsem eh, se chtěl zeptat eh, eh, pana Hesse. Děkuji mu každopádně za vystoupení. Já si myslím, že největší problémy byla právě ta soudní příslušnost protože některé věci tam samozřejmě neklaply. Eh, my jsme tam eh, původně chtěli oddělit ta sporná a nesporná řízení, ovšem ta otázka, co je eh, sporné a co je nesporné, není jednotně definováno v Evropě, takže potom to šlo příliš daleko. Ale já bych se chtěl zeptal, jestli... Oni jsou to exkluzivní předpisy. A já jsem se vás chtěl poprosit, poprosit o vysvětlení toho španělského příkladu. Jako německý důchodce e, na Malorce, e, což je to největší problém e, tohoto nařízení, takže ten německý důchodce, když tam má svůj běžný pobyt, na té malorce nezanechá žádné osvědčení, tak eh, musí eh, se jeho dějství řešit podle mm, práva eh, na malorce, ne podle španělského práva. Je to tak? A potom to národní dědické osvědčení. Já si to myslím, že, že je to vyloučené podle článku 25 uznávání těch právních listin. Ta, ta právní působnost tohoto, eh, že by mohla být eh, vyvezena přes hranice. Já si myslím, že je to plně určené. Já neříkám, že se to tak eh, nepoužívá. Ve Švýcarsku se například na základě úzu prostě používá banky, úřady, všichni to, každopádně vím, že banky to berou. Ovšem to je jejich privátní věc. A vnímáte tedy tu úpravu s eh, působnosti nebo soudní působnosti pro vysvětlení, eh, tedy pro vystavení osvědčení eh, jako spornou? Nebo je to jedno? A jaké velké, jaké nebezpečí je tady, že by mohly být vystaveny odlišné certifikáty dědické? Děkuji. Jenom ještě počkejte, prosím, Aleksandr, a potom odpovíte. I když já nejsem eh, zpravodajka, tak jsem k tomu chtěl eh, říct něco eh, velice stručně. Chtěl jsem poukázat na to, že Evropské dědické osvědčení, a tady to byl v parlamentu velký problém, řada členských států to nezná. A ono bylo velice těžké přesvědčit poslance ze členských států, které to neznají. V Německu jsme například žádný takový problém neměli vysvětlit jim, eh, co to znamená. Protože oni nevěděli, co to znamená to eh, eh, ta jejich důkazní váha. My jsme eh, říkali, že takový testament může se objevit po 20 letech, takže potom se to bude muset opravit. Já jsem měla sama případ, kdy po 25 eh, letech se muselo všechno vrátit znovu a musel se znovu eh, vytvořit vytvořit nové osvědčení a to je velice obtížné vysvětlit poslancům z jiných zemí tohleto. Prostě ten rozdíl je zejména Eh, smýšlení o tom, v tom, jak eh, si to představujeme. Zejména u dědického práva a u práva, které se týká nemovitostí. Tohle jsou velice obtížné věci. Je to mnohem těžší než nějaká kupní smlouva. Kdybychom se opravdu, měli bychom se opravdu eh, pokoušet o to, aby soudy uplatňovaly vlastní práva. My jsme se pokusili to tady zajistit navzdory veškeré eh, právní pomoci a všech webovým, všem webovým stránkám, které jsou k dispozici, je to nesmírně obtížné. A eh, pro soudce v malých eh, členských státech, protože v Německu na to máme specializované soudy, které nedělají nic jiného než cizí právo, ale v malých členských státech to můžou být velké problémy když najednou se má uplatňovat portugalské nebo estonské dědické právo. Čili eh, v zásadě eh, šlo o to pokusit se, aby eh, soudce mohl používat jenom své vlastní právo a aby například to právo nemovitostí se týkalo a do toho patří mimochodem i penzijní nároky, mm, aby, aby to bylo podle té uh, legislativy daného státu. Protože některé členské státy by ty komplikované instituci, které máme například v našem právu, uh, nebyly schopné uh, provést. I uh, Rakousko, uh, rakouští kolegové nám říkali, uh, že hovoříme stejným jazykem, ale v téhle věci si rozhodně nerozumíme, takže tady byly určité pochybnosti od začátku. Děkuji. Nějaká rychlá odpověď ještě? Prosím. Um, eine ganz knappe. Jenom velice uh, stručnou odpověď. Já vím, jak je obtížné ty uh, odlišné uh, národní systémy uh, dědického práva, úprava nemovitostí, majetkového práva tedy uh, sladit. A evropské dědické osvědčení ukazuje, jak prostřednictvím Unie lze implementovat reformy na v evropské úrovni. Kež eh, by eh, ty národní, ta národní osvědčení byla zrušena na eh, přeshraniční úrovni. Ovšem, protože se mohou do, dostat do konfliktu s evropským osvědčením. A pokud ten evropský formulář nebude dobrý, tak to možná bude pro něj nevýhodné. Já nemám žádné velké pochybnosti o tom, že by to dopadlo nějak zásadně eh, v, eh, odlišně, tak by tomu tak vlastně nemělo být. Jde o to, aby, u, aby se to všechno soustředilo u jednoho soudu. A ten by se musel eh, používat. A já, když jsem kolizní právník, tak vím, že jako znalec pro zahraniční právo mám, jsem nabral, nabil poznání, že eh, spousta věcí eh, se lépe vyřeší, eh, když soud řeší samozřejmě podle vlastního práva. Ovšem potom jsou tady důležité věci, a když opravdu budeme chtít eh, soulad eh, soudní příslušnosti a rozhodného práva, tak eh, musíme se podívat na všechny precedenty, a zjistit, jestli bychom dosáhli eh, patřičných výsledků. Eh, u dědického práva je to možné, u eh, vlastnického práva si tím nejsem tak úplně jistý. Děkuji. Chcete ještě reagovat, prosím, ale velice stručně. Já se pokusím. Já nejsem eh, členkou výboru pro právní záležitosti, ale vzhledem ke eh, své úloze, co by eh, spolupředsedkyně skupiny LGBT v tomto parlamentu. Mám velký zájem na této debatě a chtěla bych poděkovat kolegům za jejich návrhy i taky kolegovi z Agentury pro základní práva, který říká, že u, popření možnosti volby eh, eh, odporuje eh, článku 20 charty ohledně základních práv. Dostáváme řadu e-mailů od kolegů, které tvrdí, že EU nyní chce tu Ehm, díky zásadě volného pohybu eh, všude prosazovat eh, homosexuály a eh, lesby po celé Evropské unii. No, já bych mohla říci, že určitě jejich viditelnost pomáhá odstranit určitou úzkost, ale ehm, mm, myslím si, že to, o to tady nešlo v, ehm, na té právní úrovni. Šlo o spíš prosazení té volnosti pohybu. Jaké další argumenty byste eh, uvedli, bych se chtěla zeptat, eh, proto, aby eh, opravdu členské státy toto prosadili, aby tady opravdu byla rovnost pro stejnopohlavní páry a v ostatní, ať už jsou registrovány podle jednotlivých právních systémů v jednotlivých zemích. To by nám velice pomohlo argumentačně. Thank you very much. Děkuji. Já bych řekl, že rozhodně volba rozhodného práva je nutně omezená na práva, která jsou k dispozici, to znamená na práva zemí, které mají e, institut registrovaného partnerství. Tudíž nevidím důvod, proč by členský stát měl být nucen aplikovat Eh, eh, právo, které, nebo zákon, který neuznává, nebo jako institut, který neuznává. Jen tady jasně hovoříme o volbě rozhodného práva a nikoli o eh, tom, zda ten samý zákon stejné podstaty je k dispozici. Je jasné, že pouze ty právní řády, které existují, mohou být předmětem toho výběru, a o kterých tedy takže myslím si, že některé ty obavy nemají silný základ. Nicméně, co se týče otázky, zda dvojice, která žije ve členském státu a má možnost vybrat si právo svého státu, svého bydliště, které pokud má tedy ten stát eh, institut registrovaného partnerství, pak pak nevím, proč by neměli takovou možnost mít. Děkuji. Merci. Velice děkuji. Pokud někdo další již si nechce vzít slovo k tomuto tématu, přejdeme k následujícímu tématu. Ne, už se nikdo nehlásí. Ano, přece jenom. Takže prosím, kolegyně, představte se. Euh, no, velice děkuji za to, že se mohu účastnit této konference, která je opravdu velice zajímavá. Jsem evropská občana, jsem fyzička a počítačová expertka a jsem Polka a chci říci, že zastupuji právě i tuto oblast, která mě zajímá. Jde o uznání dítěte, které je německé jaké národnosti otec bydlí v jiném státě, uvedu příklad třeba bydlí v Belgii. V takovémto případě je rozhodnutí německého soudu, který říká ano, otec, je to otec, musí tedy zaplatit určitou částku. Rozhodnutí soudu je posláno do Belgie a toto rozhodnutí je v Belgii uznáno. Belgie zahájí nezbytné řízení pro to, aby to bylo zaplaceno a až ta platba přijme jde na účet, tak to trvá dva roky. Takže já se táži, je to normální? Protože pokud otec dítěte, který má platit v příslušné lhůtě v kterékoliv zemi Evropské unie za své dítě, tak by možná mělo být uděláno takové řízení, které by eh, vynutilo i rychlé zaplacení nezbytné částky. Wir haben ja dazu die Unterhaltsverordnung. Eh, k tomu máme nařízení o alimentech. A tam je eh, řečeno, že každý členský stát je povinen eh, vytvořit centrální pracoviště v zásadě kdy, proto, aby pomohl matce daného dítěte. Vím, že v Německu už dávno takové místo je Doposud eh, jsem eh, neslyšel eh, žádné stížnosti na jeho fungování. My jsme věděli dobře, že ten rodič, u kterého to dítě, které má dostat výživné, žije, může tedy uplatňovat ty nároky a proto musí být v každém členském státě jedno místo na který se může obrátit, aby eh, tam tudy dosáhnul důl eh, okamžitého řešení. To, že to trvalo, eh, trvá dva roky, to slyším poprvé. Problém je, že to nařízení, já jsem tady teprve teď poprvé v parlamentu a, ta, a tam to nařízení se schvalovalo už předtím. Ale musím říci, že pokud jde o to nařízení a to eh, dědické eh, řízení a eh, v dědictví osvědčení, tedy nařízení osvědčení dědickém, tak myslím si, že jakmile tady bude upraveno také to uznávání a naplňování zahraničních rozsudků, tak by ten systém měl být ucelený, ale možná, že ještě eh, jsou eh, tady některé nedokonalé věci. A celý ten systém každopádně je poměrně nový. A jako vždycky některé členské státy, i když jsou to nařízení, tak eh, to nenaplňují dostatečně rychle, což tady s politováním sledujeme. Merci de ces... Velice děkuji za toto upřesnění, říká paní předsedající. Nyní přejdeme k dalšímu tématu a to budeme hovořit o velice citlivých a choulostivých otázkách, to je náhradní mateřství. A já dám slovo paní Laurence Brunet, která nám představí komparativní studii. Prosím. Máte slovo, paní kolegyně. Euh, Zmačknete tam červené tlačítko. Donc, euh, je vais vous... Takže já vám předložím takovou průběžnou zprávu, eh, která se týká eh, studie, jež dělána na základě mm, výběrového řízení Evropského parlamentu a týkají se to eh, legislativy upravující náhradní pateřství. Jenom tak trošku metodologie, abyste věděli, kdo jsme a kde asi jsme. Je nás 18 sociologů a právníků. Pracujeme zejména pod vedením London School of Economics Enterprise. A zatím jsme proskoumali legislativu a judikaturu všech eh, evropských států, jež se nám zdály být tedy nejdůležitější a jak už eh, asi chápete, jsme tak trošku eh, s tím zahlceni. Všichni čtete tisk, všechny evropské státy a nejenom evropské státy dnes čelí problémům náhradního mateřství, zejména od té doby, kdy to nabralo trošku mezinárodní ráz a kdy sterilní Mm, páry se rozhodnou jet do zahraničí a hledat možnosti jinám než ve své zemi, když je to u nich zakázáno, aby tedy si nějakým způsobem eh, získali náhradní matku, když samotná žena nemůže dítě donosit. Takže naše První část studie je spíše taková číselná. Měli jsme velké problémy získat kvantitativní údaje. To, co je v literatuře, že je asi 500 nebo 600 dětí, které se narodily ve světě u náhradních matek, polovina v USA a polovina v Indii. A je tady určitý růst, pokud je o Ukrajinu v současné době, ale tato čísla podle mého názoru jsou naprosto neúplná a takže částečně nepřesná. Proč? Proč máme takové problémy? to už je první překážka, když uvažujeme o náhradních matkách, protože právě ten nedostatek přesných čísel spočívá v tom, že jakmile sterilní páry překročí hranice, a jsou tady dva základní důvody, proč ne, to přesně nevíme, proč nemůžeme mít tedy ty kvantitativní přesné údaje ze strany třeba Ministerstva spravedlnosti z jednotlivých států. Buď, že rodiče nežádají o zápis do matriky e, tohoto dítěte v zahraničí, do matriky ve svém státě a vlastně žijí mimo zákon, mimo právně, a v každodenním styku e, jim stačí pouze potvrzení o narození z zahraničí a nemají tedy e, potvrzení o narození, nemají rodný list dítěte z té země, kde potom bydlí všichni. To je tedy jedna z příčin, proč část těch informací je neviditelná. A druhý, druhá příčina je také v tom, že celá řada konzulátů nebo vůbec matrik jsou, dalo by se říct, laskavé nebo dokonce schovývavé či tolerantní a komplicní a zapisují takovéto rodné listy vydané v zahraničí z dítěte, eh, které se narodilo náhradní matce, tak jako kdyby rodiče porodili to dítě v zahraničí, jako kdyby tedy ta sterilní matka porodila toto dítě v zahraničí. Je to velice zřetelné ve Španělsku, alespoň to vyplývá tedy z prací jednoho z našich spolupracovníků ve Španělsku, kde velice dlouho byla značná tolerance ze strany španělských matrik, které velice snadno zapisovaly do španělské matriky tato narození, ke kterým došlo v zahraničí a pravděpodobně velice často i u náhradních matek, protože tady vidíme obrovský nárůst eh, těchto narození, zejména v Kalifornii u španělských rodičů. Ale ve Francii toto tež máme celou řadu zápisů přímo do matriky a neuvědomujeme si vlastně tedy, jakým způsobem se to dítě narodilo, jestli se narodilo vlastní matce anebo náhradní takže tato praxe e, stále narůstá, když to srovnáme e, a tady navazuje na předchozího řečníka a od té doby, kdy e, některé státy legalizovaly partnerství, ať už tedy manželství, partnerství nebo civilními smlouvami a na základě těchto právních důsledků celá řada uh, partnerských párů se rozhodla mít dítě skrze náhradní matku. A v některých zemích je to jasně zjevné, konkrétně ve Španělsku, protože jsou to třeba homosexuální páry, které využívají těchto náhradních matek v Kalifornii či jinde a není eh, možnost eh, nějakým způsobem to schválit eh, oficiálně v matrikách, takže se zavírají oči. Dále také ty náhradní matky, které jsou vyžívány eh, páry stejného pohlaví, které vedou k tomu, že se mění třeba i právní předpisy. Viděli jsme to nedávno ve, mm, v jedné depeši eh, francouzské tiskové agentury, to pak se objevilo i v dalších tiskových agenturách, že poprvé byla přijata pravidla, nevím jestli směrnice nebo nařízení, jež zakazují eh, náhradní mateřství pro homosexuální páry. Takže vidíme, že se krystalizují ty problémy, které vznikly <clears throat> tímto uznávání eh, rodin stejného pohlaví. A když jsme si tedy uvědomili tento rámec, tak jsme se v té naší studii snažili věnovat jednu část sociologickým údajům, snažili jsme se vyhledávat eh, údaje na základě eh, informací z celé řady klinik v Evropě, které eh, používají náhradní matky v Řecku, v Belgii, ve Spojeném království a v Nizozemsku. A v této první sociologické studii bude tedy i kvantitativní část a pak tam bude ještě další část, která se spíše bude zabývat těmi sociologickými výzvami těchto náhradních mateřství což asi všichni tak trošku si uvědomujeme, co to může být a týká se to zejména tedy svobody a ochrany souhlasu té náhradní matky. Je to velká výzva i pokud je třeba o zdravotní péči, která by měla být poskutována náhradní matce a dítěti a potom také ty finanční záležitosti, protože tato první studie, která je velice empirická, ukazuje, že ty ceny se velice liší, i když nejsou zanedbatelné, je to 1500 euro v Nizozemsku a může to jít až na 50 tisíc euro v řecké klinice, kde jsme se také dotazovali. Takže jsme se snažili udělat takový obrázek sociologický a je těžké mít nějaké přesné údaje. Pokud je tedy o ten právní pohled, ten je jednodušší, protože jsme získali přesnější údaje. Zvolili jsme si, že se zaměříme na jednotlivé, ne všechny tedy evropské státy. V té závěrečné zprávě potom bude tabulka, která ukazuje stav všech evropských zemí a pak se soustředíme pouze na některé z nich. Proč některé z nich? Protože tam je třeba více judikatory, nebo je tam právní rámec, který již existuje, anebo který je připravován v této eh, oblasti, pokud je o náhradní mateřství. Rovněž jsme se rozhodli podívat se i na jiné státy mimo Evropskou unii, protože nám mohou sloužit jednak jakožto vzor či příklad pro to, jak eventuálně jednoho dne navrhnout společný eh, vzor pro náhradní mateřství, anebo se podívat také na to, jak se jednotlivé státy inspirují navzájem, jak třeba Řecko zvolilo režim, který je srovnatelný třeba s Jižní Afrikou. Jsou to dva právní režimy, pokud je o náhradní mateřství, které jsou si velmi blízké. Je tam velice komplexní právní rámec a nám se zdalo být zajímavé podívat se i mimo Evropu na různé právní Eh, modely, které nám umožnily více jít do detailu, pokud je o analýzu některých evropských modelů. Také se podíváme na ruské právo, protože i tam je zajímavé na tom druhém pólu oproti tedy tomu, co bylo vybráno v Evropě, eh, kde je umožněno náhradní mateřství z komerčních eh, důvodů, to znamená i za finanční kompenzaci, nejenom tedy bez nich a je tam tedy velice liberální přístup k tomuto náhradnímu mateřství. Podíváme se pak na úplně jiné tedy modely, ty otevřenější liberální, jako třeba kalifornský nebo illinoiský v USA. Takže jenom abyste si tak nějak stručně v tom čase, který na to mám, představili, jaká je situace v Evropě. Není žádná země, kromě Řecka, která má nějaký komplexní rámec, pokud jde o náhradní mateřství. Když říkám komplexní, tak to znamená, kde se kontroluje již předem, tedy toto náhradní mateřství, eh, úmluvu mezi oběma stranami, soudce to musí povolit, je tam eh, dohled eh, lékařství, potom je tam tedy to oplodnění in vitro a potom je tam i vlastně nástroj, který umožňuje ten přesun mm, jaksi rodičovství, protože to si myslím, že to je velice závažné, zejména z občanského práva a je to velice důležité. Pak je tady ještě několik dalších zemí, které se tak trošku pokusily zorganizovat tuto oblast, ale čistě z hlediska zdravotnictví, jsou tam guideline nebo kodexy e, dobrého chování, jakým způsobem tedy upravit tu zdravotní část eh, tohoto náhradního mateřství a to představíme například do Nizozemska a Belgie. Ale v každém případě, kromě Řecka, všechny státy čelí určitému právnímu váku anebo určitým nedostatkům právním, zejména pokud jde o rodinný statut dětí a ve všech právních e, systémech je role soudce opravdu významná, protože je to právě soudce, který musí zasahovat, aby upravil tu otázku e, dítěte, e, komu tedy, e, čí budou rodiče a e, že zda bude tedy spojeno to dítě s ženou, která ho porodila, anebo s ženou a jejím partnerem, kteří toto zajistili. E, v Belgii, v Holandsku, v Nizozemsku, Rumunsku skutečně soudci se snaží uspůsobit e, si pravidla o adopci dokonce někdy tak trošku modifikovat či sfalšovat, aby tedy to bylo ve prospěch dítěte, aby to dítě bylo stabilním způsobem eh, pevně spojeno se svými rodiči, kteří si ho přáli. Pokud je o náhradní mateřství a dochází tedy k přechodu hranic, kde ta náhradní matka je zahraničí, tak tady ty tendence jsou mnohem kontrastnější. Vidíme například, že jakmile jsou tady nějaké státní nebo veřejnoprávní problémy, tak eh, soudci jsou mnohem přísnější. Co tím chci říci? Mluvím o trestním právu, o správní právu, jakmile se jedná o obchodování s dětmi, prodej dětí, tak zde soudci okamžitě zasahují a využívají k tomu trestně právní sankce, ne nějaké značné částky, ale jsou tedy ti lidé, kteří se do toho zapojili, eh, pokud je o obchodování s dětmi a kteří prodali dítě sterilním eh, rodičům, tak jsou zde sankce značné. Ze strany správních soudů Eh, zejména třeba pokud se jedná o udělení víz pro dítě, aby se mohlo vrátit ke svým rodičům, tak i zde jsou určité jaksi pnutí a odmítání eh, ze strany soudců, kteří nechtějí vydávat takovéto dokumenty, aby dítě se mohlo vrátit k rodičům eh, třeba v Německu je ta situace nejistá, v jiných zemích je to možná trošku lepší. Teď čistě pokud je o občanské právo, tak tady dochází ke značné diskriminaci a to ve všech zemích. Mezi otcem a mezi tedy matkou, jež si dítě přeje. Je e, dosti snadné připojit dítě k otci, protože ten otec je vždycky biologickým otcem. Je to dosti jednoduché, buď eh, se bere v úvahu ten rodný list ze zahraničí jakožto oficiální dokument, anebo se okamžitě e, nějakým způsobem zlegalizuje v té zemi, kde rodiče chtějí žít a v 80% tento otec biologický a intenční může si dát uznat dítě za své alespoň jsme to viděli v těch zemích, které jsme už prostudovali, Belgie, Nizozemsko a další, vždycky tato možnost je uznávána. Ale je zde velká blokace, je to téměř společný postoj v celé řadě evropských států, pokud je o uznávání eh, mateřství. To znamená, všechny evropské státy sdílí tu tradici, eh, to římské právo, že matka je vždycky jistá, že matka je ta, která porodila. Takže tady je právě ta největší blokace, protože všechny státy se domnívají, že pokud je na eh, rodném listě uvedena matka, ta, která dítě neporodila, tak pak tento rodný list nemůže být uznán ve státu, kde tito rodiče chtějí žít, protože to porušuje vlastně veřejný řád tohoto státu. Takže tady všechny ty problémy se soustředují na spojení tohoto dítěte s matkou, jež dítě neporodila ale zároveň vidíme, a opět to přichází tedy e, do rezortu soudců, že je zde značný vývoj v této oblasti, pokud je o propojení dítěte s touto nebiologickou matkou, třeba Rakousko či Rumunsko. Vidíme, že zde rozhodnutí občanskoprávních soudců a nebo ústavního soudu, že jsou tato rozhodnutí velmi inovující a říkají v nich, že by tyto rodné listy zahraničí měly být uznávány, ať v Rumunsku či v Rakousku a okamžitě by měly zajistit propojení dítěte s biologickým otcem a s matkou, jež neporodila. Takže vidíme, že soudci tady sehrávají značnou úlohu a možná, že bychom dokonce mohli říci, že dochází k pomalému posunu k řeckému modelu. Můžeme tedy z toho v té naší průběžné zprávě ukázat nějaké společné hodnoty, společné body? Co tedy bychom mohli říct na základě tohoto prvního e, náhledu? Vidíme, že některé státy jednají velice striktně, jakmile se jedná o prodej dítěte a jde o to, aby teda dítě mohlo být integrováno k těm rodičům, které si ho přáli, samozřejmě s tou výhradou, že dítě nesmí být vnímáno jako nějaký spotřební eh, předmět. Zatím jsme ještě hodně nepokročili v těch našich úvahách. Eh, klademe si celou řadu otázek, co by mohla přinést třeba evropská pravidla, v čem by mohla být nápomocná tady v těchto úvahách jsme ještě moc nepokročili, to bude až v té finální fázi, ale už velice dobře vidíme, že pochopitelně ta evropská pravidla, která podporují e, přesuny e, po Evropě, i pokud jde o zdravotní péči a nebo pokud jde o svobodu, eh, využít takové léčby či takové intervence, která není možná v zemi, kde žijeme a je povolena v jiné zemi. Takže toto všechno bude do značné míry zahrnovat právě i náhradní mateřství a tato svoboda v rámci evropského prostoru moci cestovat pro eh, sterilní páry a odebrat se třeba do Řecka. Myslím si, že toto všechno bude nezbytné diskutovat. Takže zatím tato svoboda pohybu e, není ještě podchycena e, národními legislativami. E, jak už jsem říkala, je to možná v Řecku, a pak ne moc kompletně ve Spojeném království, ale každý stát se snaží to nějakým způsobem do svých právních pravidel zasunout, nějaké ty doložky či klauzule pobytu, ve smyslu, že pouze ti rodiče, kteří bydlí v Řecku nebo ve Spojeném království, mohou využít náhradního mateřství uskutečněné v těchto státech. Takže je tady snaha ze strany těch států, které jsou liberálnější než ostatní, omezit ten dopad své legislativy. Ale zatím opravdu ještě je ta problematika Eh, nedořečená. Nemáme zatím žádné návrhy, které bychom vám mohli předložit, pokud je o statut těchto dětí, protože i když soudci to tak nějak lepí a vymýšlejí řešení, stále ještě eh, na závěr bych mohla říct si, že je to naprosto nejisté, choulostivé, pokud je o ten statut dětí. Není možné předvídat pravidla, je to velice neukotvené a právě dnes Ministerstvo spravedlnosti Irska také zmiňovalo tuto nejistotu, eh, neexistenci pravidel, jež by byla eh, důvěryhodná a pevná a myslím si, že právě u náhradního mateřství máme ještě hodně práce před sebou. Děkuji. Merci beaucoup eh. Děkuji za vaše velice zajímavé vystoupení. Chcel by někdo z vás reagovat a položit otázku na toto téma? Ah, pardon. Allez-y, monsieur, vous présentez. Prosím, pane, představte se a máte slovo. Já jsem Jonas Gunnarsson, je eh, riksdags... Děkuji. Já jsem, jsem, jsem členem švédského parlamentu a myslím si, že jsme tady slyšeli velice zajímavou prezentaci. Moc vám za to děkuji. Vy jste skutečně poukázala na jádro problému. Naše společnost v Evropě mění postoje, mění se postoje eh, k, k k gejů mají k možnosti eh, mít i rodinu a podobně. Takže v tom je samozřejmě problematika náhradního mateřství významná. Dochází k na, ke značnému nárůstu tohoto jevu a většina členských zemí, které povolily adopce pro páry stejného pohlaví, si myslím, že je toto dobrá věc, protože Eh, eh, páry stejného pohlaví eh, mohou být rodiči a protože i kdyby pro ně bylo právně možné adoptovat děti, tak mm, často mm, ta praxe mm, to neumožňuje. A co se týče náhradního mateřství, Eh, si klademe otázky, jak řešit problémy, které tak, aby lidé mohli naplnit svou touhu po dětech, kterou mají. Čili je třeba se soustředit také především na realizaci adopce lidí, kteří chtějí adoptovat děti, ale nemohou buď z právních důvodů, nebo v některých případech to sice je právně povolené, ale nemožné v praxi. A další věc je spojena s příležitostí pro páry stejného pohlaví mít rodinu. A to souhla, souvisí třeba s rodičovstvím v případě lesbických párů. Ve Švédsku mají možnost uh, umělého oplodnění kdekoliv, kromě Švédska. A pokud by k oplodnění došlo v rámci švédského eh, zdravotního systému, pak by to bylo jiné. Například v Dánsku je to naprosto normální. A eh, mělo by to eh, proběhnout zcela přirozeně. A e, jestliže například se mm, e, manželé rozvedou dříve, než se dítě narodí, e, tak jde o to, která z těch osob tedy rozhodla, že chce mít dítě a pak je potřeba, aby osoby stejného pohlaví mohly realizovat svoji touhu po dětech a je třeba odstranit problémy které v oblasti náhradních matek existují. Někdo další se hlásí o slovo? Ano, pane? Eh, <clears throat> merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já se představní, pan Mesmasons, Pařížské univerzity. Paní Prune, velice vám děkuji za vaše vystoupení, ale já se táži a zároveň i vás se tedy táži. Zda jste schválně trošku nezamlčela jednu základní otázku a to je nepřijatelnost náhradního mateřství, protože podle mého názoru to vyvolává celou řadu otázek, které jsou velmi důležité a kde občanská společnost různých členských států Evropské unie také se k tomu hlasitě vyjadřuje, zejména pokud je o otázku tedy e, umělého oplodnění a jaké jsou vlastně ty důsledky tohoto umělého oplodnění, zda to pouze řeší zdravotní problémy, anebo za to jde ještě dále, když umožní, jak to tady bylo zmíněno švédským poslancem před chvíli, zda to umožňuje uspokojit potřeby eh, tedy života dítěte pro rodiče, kteří nemohou mít dítě z důvodu zdravotních, ale z jiných důvodů. Mám na mysli homosexuální páry, ale mám třeba na mysli ženy, které již překročily věk pro eh, plodnost a nyní by tedy chtěli získat dítě díky umělému oplodnění a náhradní matkou. A Moje otázka tedy zní, zda by se neměla vést úvaha i tímto směrem, to znamená, jaká je realizovatelnost, uskutečnitelnost v rámci tedy eh, Evropské unie a eh, podívat se také, jak je potřeba zapojit občanskou společnost do toho v Evropě. Eh, a myslím si, že by bylo vhodné mít občanskou evropskou společnost jako takovou, ale že by se to zároveň mělo dělat i eh, s respektováním názoru občanských společností jednotlivých členských států a že by pak třeba mohlo být realistické nebo možné dospět k společným evropským eh, pravidlům a zákonům. Děkuji předem za vaše odpověď. Paní předsedkyně, prosím, odpovíte. Já si myslím, že odpovím na dvě otázky na jednou, protože jsou tam body, které jsou společné. Popřemýšlet o tom, proč eh, nebo zda náhradní mateřství je opatření eh, zdravotního charakteru a zda je to vlastně něco jako umělé oplodnění. Já si myslím, že to nebylo v zadávacích podmínkách našeho projektu, takže jsme na to neodpovídali a nechceme tedy nahrazovat eh, rozhodnutí eh, vnitrostátního zákonodárce ani evropského zákonodárce. Já si myslím, že praxe existuje ve všech státech dnes, to je skutečně něco, co můžeme konstatovat, když jsme si udělali ten přehled judikatury, jaké právní e, problémy zde máme a ve finále řešit tu otázku statutu dítěte. To bylo to, co jsme dostali v zadávacích podmínkách toho projektu. Poté samozřejmě asi ano, když se podíváme na ten rozměr těch právních problémů, na které naráží dítě, nebo respektive jakým způsobem jednají soudci, s jakou volností, eh, jak spojit dítě s rodiči, tak možná ano, tady ten vnitrostátní eh, zákonodárce či evropský pak předloží buď vnitrostátní zákony nebo evropské. Ale samozřejmě, myslím si, že ano, bylo by potřeba vést úvahy eh, s pomocí občanské společnosti a například ve Francii, pokud by se o tom mělo diskutovat a pokud by eh, zákon, který eh, měl být přijat, tak samozřejmě i v zákoně je právě zakotveno, že se musí konzultovat občanská společnost. Také bych to chtěla využít a odpovědět na nějakou globální otázku, kterou mi kladete. Zda náhradní mateřství nebo pardon, zda náhradní mateřství, abyste to takto zdůraznil, že náhradní mateřství eh, nabylo mnohem většího významu od té doby, kdy homosexuální páry ji mohou využívat, kdy si troufají tedy využívat tento typ mateřství, takže zda to můžeme spíše směřovat k adopci, a aby se vůbec už přestalo uvažovat o náhradní mateřství a spíše tedy dát přednost adopci. Já si myslím, že o adopce máme mnoho textů, úmluv, které jsou velmi dobře sepsány, velmi dobře organizovány a ten problém spíše je v tom, že nejsou děti, já neznám francouzská čísla, pardon, znám francouzská čísla, ale neznám jinde. Máme 30 tisíc francouzských párů, které čekají na adopci a bylo pouze 1500 dětí k adopci. Takže otázka, jak podpořit adopci? Ano, to je velice zajímavý směr, ale je potřeba, aby tady byla nabídka dětí, aby byly děti k adopci. To je tedy první odpověď. Samozřejmě víme, že je čím dál tím méně dětí k adopci, protože ty státy, které dříve v uvozovkách poskytovaly děti k adopci, tak dnes dávají přednost adopci u sebe doma a dávají přednost tomu, aby ženy neopouštěly své děti a nedávaly je k adopci. Takže je nedostatek dětí k adopci a pochopitelně ty děti, které zůstávají, jsou většinou eh, spíše eh, předávány nehomosexuálním párům. A pak eh, tady vždycky zůstane, i když budeme uvažovat o adopci a když také chceme nechat pootevřená ta dveře umělého oplodnění, tak pokud nebudeme uvažovat o náhradním mateřství, tak přesto to musí být legitimní, protože jinak by tady byla obrovská diskriminace mezi ženami a muži. Že když se podíváme dnes na legislativu a na ty nejliberálnější pokroky, pokud jde o uznávání eh, párů stejného pohlaví, tak třeba Švédsko, Španělsko, Nizozemsko, které již umožňuje párům stejného pohlaví, zejména třeba dvěma ženám, aby mohly mít umělé oplodnění, tak nic takového se nenabízí e, mužským párům. A pokud tedy e, jsme už se rozhodli, že budeme čím dál tím více otevírat ty možnosti umělého oplodňování a rozšiřovat ty podmínky pro přístup, přístup i párů stejného pohlaví k dětem, tak asi bude obtížné neuvažovat o náhradní mateřství, pokud jdeme tímto směrem. Takže vidíme jasně, například nedávné eh, přeskum vnitrostátního britského práva je velice zajímavé, že tam se před několika lety povolil náhradní mateřství pro heterosexuální párvy a v roce 2005, si se nemýlím, povolili eh, registrované partnerství mezi homosexuály a teď už je povoleno i náhradní mateřství pro homosexuální páry, takže myslím si, že ten vývoj asi se nedá zabrzdit. Nevím, jestli jsem odpověděl na všechny vaše pozvánky. Děkuji, říká předsedající, v každém případě za toto vystoupení. Takže teď bychom přešli k dalšímu bodu. To je vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech a budeme mít jednoho jediného řečníka. Bude to Cecilia Strom z komise pro, pardon, z výboru pro právní záležitosti a prosím, pojď sem. A potom bude vystoupení soudce odvolacího soudu Carlos de Melio Marino z Lisabonu. Prosím, už vidím, že jste tady. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegové, dámy a pánové, nejprve bych chtěla omluvit paní Parvanovou a pana Lupe, kteří by se byli tady moc rádi zúčastnili, ale bohužel museli Eh, zrušit na poslední chvíli svou, svou účast z důvodu zdravotních problémů. Takže jsem velice ráda, že mám tady příležitost s vámi hovořit o těchto významných legislativních otázkách a sice vzájemného uznávání ochranných opatření v občanských věcech. Ono to téma nevypadá příliš lákavé, příliš sexy, ale ono je, je to velice důležité a já si myslím, že je to nesmírně důležité hlavně pro evropské občany. Přijetí Evropského rámce o právech obětí násilné či, trestné činnosti o, o, slouží k ochraně e, obětí trestné činnosti bez ohledu na občanství nebo místo e, tedy z, z toho skutku a jejich ochrana je potom tedy zajištěna na celém území Unie. Já bych chtěla připomenout, že tento návrh vzešel z návrhu směrnice o um, ehm, ochraném rozkazu, evropském ochranném rozkazu, který pokrývá celé spektrum opatření existujících v jednotlivých členských státech bez ohledu na typu orgánu, eh, který to přijímá, ať už se jedná o občanskoprávní nebo trestněprávní řízení. A některé členské státy řeší ochranu oběti trestné činnosti v rámci občanského práva, nikoli trestního a přesto bylo rozhodnuto zajistit, vytvořit samostatný ochranný mechanismus pro ochranné rozkazy a e, pro aplikaci obou typů e, nástrojů tak, aby osoby, kterým je zajištěna e, ochrana, mohly využívat volného pohybu v, na území Evropské unie a zachovat přitom ochranu svého bezpečí. Naše přispění k textu komise bylo řízené hlavním cílem zajistit rychlé a jednoduché uznávání a v případě potřeby i výkonu eh, ochranných opatření. Abychom dosáhli tohoto cíle, Předložili jsme do textu několik pozměňovacích návrhů. V původním návrhu komise členské státy měly možnost e, automaticky uznávat e, ochranné rozkazy z ostatních členských států po předložení osvědčení z země původu. A my jsme přesvědčeni, že to zajistí větší ochranu pro případné oběti a zjednoduší administrativní procedury pro ně a zajistí, že budou chráněny tyto osoby kdekoliv a kdykoliv budou cestovat eh, po území Unie. A v našem návrhu také e, se zasazujeme o vytvoření evropské databáze ochranných opatření a vydaných osvědčení. Jsme přesvědčeni, že toto může garantovat národním orgánům bezpečné a rychlé e, přístupy k požadovaným informacím a zajistit takto efektivní a rychlou e, přeshraniční ochranu před případnými hrozbami chráněné osoby, které nerozumí eh, eh, jazyku soudního řízení v souvislosti s uznáním ochranného opatření by, tak měli, by také měli přístup k překladu a tlumočení. Všechny informace a pomoc, která je zajišťována chraněným osobám, by měla být také přizpůsobena jejich osobním potřebám přístupným komplexním způsobem. Pro další omezení administrativních kroků, tak se také, jsme se také dohodli na užitečnosti existence standardního vícejazyčného formuláře takového osvědčení, takže pak takový dokument není nutné překládat a může toto urychlit jeho uznání. Takže já jsem přesvědčená, že nahrazení, že eh, nahradit oba mé kolegy z právního výboru a, nebo o, o exporta pana eh, Lo, eh, Lo eh, jsem vás aspoň informovala o eh, našem, našem postupu při přípravě tohoto dokumentu. My nyní připravujeme druhý trialog s radou a komisí a se všemi institucemi a doufáme, že se nám podaří dosáhnout schody v prvním čtení, což by bylo v souladu s našimi prioritami. A tím si myslím, že jsem se dotkla hlavních eh, charakteristik tohoto návrhu a s potěšením odpovím na jakékoliv vaše otázky. Děkuji. Merci, Cecilia. Děkuji, Cecilia. Okamžitě dáme slovo panu soudci. It's a pleasure to be. Dobré odpoledne, já jsem eh, rád, eh, že s vámi dnes mohu být a že jste mě sem dnes pozvali. Já jsem si jistý, že tohle bude eh, velice sexy nařízení a pokud ne, tak to bude zcela užitečné, protože tady se dotýkáme určité základní potřeby občanů. Já jsem si ji poprvé četl a, a připomnělo mě to místo v Itálii Leko v roce 2003 v září. Italské ministerstvo spravedlnosti a, a jejich komisař pro spravedlnost pan Vitorino do Leka přijel na dvou třídenní prezentaci nařízení. A tehdy se eh, ministerstvo spravedlnosti řeklo, že to byl národní produkt a že to nařízení skoncuje s eh, únosy dětí v Evropě. Nic z toho nebyla pravda. A ta nejdůležitější věc z toho nařízení eh, zbyla. Eh, bylo to nařízení 2101-2003 udělalo to něco poprvé eh, v historii. Zcela potlačilo eh, uznávací eh, řízení exekvatur ve dvou situacích únos dětí a ochranných opatřeních. To, co udělala Evropská, nebo začala dělat Evropská unie, se nikde jinde nestalo. To nařízení bylo inspirací pro mnoho jiných. Evropský eh, vynucovací příkaz, evropský platební příkaz, povinnosti výživného a tak dále. Všechno tohle, co se udělalo později, používá eh, tu původní inspiraci. A pokud k tomu dáme přímou komunikaci mezi soudy, tak tady máme eh, základnou, základní filozofii vytváření společné ehm, spravedlnosti v Evropě prvního desetiletí 21. století. Tato to nařízení udělalo eh, to, co eh, chybělo. Ono vyzvalo ono eh, povzneslo to potlačení uznávání na úroveň ochranných opatření v eh, občanských věcech, je zřejmé, že jedině prostřednictvím horizontálního souboru pravidel tady eh, budeme schopni dosáhnout určitého cíle a sice umožnit eh, lidem, kteří, na které se vztahuje ochranné opatření, mohou, aby se mohli přesunout do jiného členského státu. Pokud ne, tak eh, bude mobilizace takovým instinktivním normálním řešením. Celý ten projekt nařízení dává mm, možnost přesunout se lidem, kteří eh, jsou ohroženi tím, že se mohou stát eh, obětí nějaké trestné činnosti. Na druhou stranu, Učená přeshraniční přeprava může mít také rozhodující dopad na, tedy v právním řízení. Proč? Protože to může eh, umožnit volný výkon procedurálních práv. Může to vést k mm, mít silný eh, tedy účinek prevence kriminality a může to také mimochodem a eh, umožnit eh, sběr dobrých důkazů. Takže pokud to není sexy, tak je to alespoň eh, věc, eh, která je naprosto základní. A ty občanskoprávní věci v téhle záležitosti, v této oblasti jsou potom lehčí, rychlejší a autonomnější. Ta opatření vydávají občanské soudy, které obyčejně eh, zakazují lidem nějakou konkrétní aktivitu nebo použití nějakého prostoru. A toto rozšíření, a tedy toto nařízení umožňuje přenesení těchto opatření jinam. Eh, ve studii před přípravou tohoto dokumentu se ukázalo, že řada členských států již má mechanismy vnitřní ochrany v občanských věcech. Takže to také posílilo představu, že bylo nutné jim dát způsob, jak vynucovat tato rozhodnutí v zahraničí. Ten návrh eh, nařízení je obsažen v rámci dokumentů, eh, které byly vydány v roce 2011, jak se asi pamatujete, ve kterých také bylo sdělení k posílení práv občanů, návrh na směrnici, eh, kterou se měla stanovit minimální práva v obětí. Následovalo usnesení Rady o cestovní mapě k posílení práv eh, na ochranu eh, obětí, zejména u trestné činnosti. A tento návrh eh, byl tedy doplňkem tohoto všeho. Pokoušel se odpovědět na zbývající část problému. A sice zásahy některých soudů v občanských věcech tak aby eh, se občané mohli eh, hýbat i s těmi ochrannými opatřeními, která jim vydal soud v jejich eh, členském státě. Hlavním cílem vytvoření takovéhoto textu je lidem ušetřit časově náročná časově náročné procedury. Tady hovoříme o ochraně eh, obětí, které se kdykoliv mohou stát předmětem trestného činu znovu. Čili eh, tady je důležité postupovat rychle. Jak to souvisí s tím příkladem z Leko, o kterém jsem hovořil? Tady se vytváří dokument, osvědčení, něco jako euro, který reaguje na potřebu eh, volného oběhu soudních rozhodnutí. Usvědčení, který, které může být vykonáno kdykoliv v Evropě. A může určit okamžitou ochranu oběti kdekoliv. Je to základní věc, je to klíčová struktura návrhu. Dalším eh, základním prvkem tohoto návrhu je možnost rozšířit opatření na země, která nemají taková opatření. To znamená, že například u nás máme dobrý systém, aspoň eh, napsaný v právu, eh, elektronických náramků ke sledování lidí, kteří mohou Eh, napadnout o nějakou potenciální oběť. Pokud nebude takový systém například v Belgii, tak s tímto certifikátem ten, ta potenciální oběť by mohla požádat o podobné opatření tady v Belgii, tak aby mohla tedy dosáhnout eh, téhož jako doma. Bohužel v Evropě není žádná symetrická realita. V některých zemích neexistují odpovědi na, nebo řešení na některé potřeby ochrany obětí. To znamená, že tento návrh nelze považovat za konečné řešení. Není to poslední část procesu, protože potřebujeme zajistit, aby celá Evropa mohla mít eh, podobnou strukturu ochrany eh, obětí, takže je třeba vymýšlet eh, společné kroky k ochraně obětí všude. Nicméně tento návrh reaguje na základní potřebu a sice vymáhat rozhodnutí v občanských věcech na ochranu obětí v zahraničí. Eh, co se tady chrání? Je to svoboda a také eh, fyzická i psychická nedotčenost eh, dané osoby. Tam, kde je to ohroženo, tam, se můžeme, tam můžeme nalézt řešení toho budoucího nařízení. Další důležitá věc je um, snížení možnosti odmítnout takové opatření. Pokud je to obecně přijímáno, tak nelze očekávat, že jiný stát by eh, se zdráhal to vynucovat. Pouze ve velice specifických situacích, nějakých rozporných eh, rozhodnutí, situací, eh, které budou velice dobře popsány v tom návrhu, si dokážeme představit určitou možnost eh, zastavení eh, výkonu opatření. Velice důležité, tady když už také hovoříme o čase a o rychlosti, je eh, potlačení formality. Tady je podstatné, nežádat o žádné zvláštní formality během celého procesu. Právo, eh, eh, podle kterého se to bude eh, vykonávat, samozřejmě bude právo státu, ve kterém se to bude vykonávat. Soudcového znají organizace je zaběhnutá, to je dobrý návrh na řešení. A potom ještě jedna věc která vyplývá z um, občanské spolupráce, eh, z logiky spolupráce v civilních věcech v Evropě. Jsou formuláře, ty by měly eh, zajistit řešení jazykových problémů a jednotnosti. Používání formulářů je tady klíčové. Ve své studii já jsem vyjádřil určitou kritiku k některým řešením, ale obecně eh, ta architektura je skvělá, je potřebná a nechci eh, právě eh, pošpinit ten eh, pěkný sexy návrh, takže už nebudu hovořit dál. Děkuji. Viděla jsem, že se tady hlásí o slovo celá řada kolegů, ale diskutovat budeme až na závěr této části o mezinárodním soukromém právu. Teď okamžitě budeme mít druhé vystoupení ohledně právní ochrany dospělých osob a přeshraničních dopadů. Nevím, kdo bude první. Ano, přerušuje se řečnice. Bohužel mě za chvíli poletí letadlo, takže jestli bych mohla jenom velice stručně říci to, co mám na srdci, mohla bych? Bohužel mimo mikrofon. Uh, my name is Anne Holmlund. Jsem členka členka finského parlamentu eh, právního výboru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 Suomelle esillä ole. Například pokud se hovoří eh, například o e, příkazu, o, e, ochranného příkazu, je to velice důležité třeba ve Finsku, kde e, může být vydaný rozkaz k vzdálení pachatele, aniž by bylo prokázáno spáchání trestného činu. A taková ta rozhodnutí se netýkají toho se, v dnešní době se, je to teda, se to vztahuje na celou Evropskou unii a Finsko doufá, že jednání budou eh, pokračovat a rádi bychom také upozornili na jednu věc, která by mohla oslabit aplikaci tohoto nástroje osoba, která představuje určité nebezpečí, um, třeba osoba, která by mohla být případně obětí, tak neví, v, kde třeba eh, platí ten ochranný příkaz, ve kterých zemích. A, takže by bylo dobré, aby osoba, která eh, je eh, Mm, předmětem toho ochranného příkazu, ve kterých zemích tedy to platí a kam ta chráněná osoba může vycestovat nebo nemůže. Takže je pravda, že my jsme žádali, aby se tato otázka více projednala a doufáme, že nám bylo vyhověno. K dalšímu bodu. Teď pokud je o právní ochranu dospělých osob a přeshraniční dopady, máme tady dva řečníky z Hákské konference o mezinárodním právu soukromém. Tak já nevím, jak si to zorganizujete. Oba dva budete vystupovat, dobře. Takže máte e, vystoupení každý půlku času na to, ano? Madam Chair, members of parliaments, uh, members of other European institutions. Paní předsedkyně, eh, vážení poslanci, mnohokrát vám děkujeme za pozvání na tento seminář. Eh, využíváme eh, každou možnost s vámi spolupracovat a děkuji vám za tuto možnost. Já budu nejdřív hovořit o, eh, Hákské umluvě z roku 2000 a kolegové potom budou hovořit o umluvě OSN z roku 2006 o, o dospělých. Pokud se podíváte ven, tak Eh, si můžete říci, že je opravdu na čase hovořit o eh, dospělých a umluvě o dospělých. Můžete si říci, eh, hm, co s tím má společného počasí. Vy ovšem hm, si neuvědomujete možná, že země jsou stále chladnější, na chodnicích je Eh, plno sněhu a ledu a je to nebezpečí pro staré lidi. A čím jsme starší, tak tím větší je to problém. A děje se to, že starší lidé, eh, kteří měli eh, více štěstí, jezdí na jich, kde je tepleji během zimy. Cestují. Cestují po Evropě, ale i mimo Evropu. Protože jak nám říkají odborníci globální na eh, globální oteplování, ono se v Evropě bude ochlazovat, takže ti lidé jezdí do Maroka, do Tuniska a na jiné, míst, na jiné místa. Existuje jeden mezinárodní instrument, který může pomoci těmto lidem v případě přes vystěhování do zahraničí. Protože když eh, eh, se stárnete, tak pravděpodobnost, že si vytvoříte, že u vás vznikne nějaká neschopnost, je stále vyšší. A když k tomu dojde, tak musíte vědět, Jaký soud bude mít jurisdikci, jaké bude rozhodné právo a jak se tato rozhodnutí budou eh, vykonávat? Podle jaké jurisdikci budete potřebovat eh, kurátora, opatrovníka, eh, kteří za vás budou rozhodovat, pokud jde o vaše osobní potřeby a také pokud jde o váš majetek, ať už nemovitý nebo nemovitý. Eh, Hákská úmluva eh, eh, obsahuje prvky mezinárodního práva soukromého, které pomohou při vyřešení těchto otázek. Odborník, který bude hovořit po nás, pan Frimsten, bude říkat, že ta umluva možná není dokonalá, protože některé termíny v ní nejsou definované. V reakce Hákské konference v tomto ohledu je, že nedostatečné definice jsou v tomto ohledu eh, silnou stránkou, protože v globálním světě eh, dojít k eh, závěru, co to je vlastně neschopnost je, nebo porucha je velký problém. A pokud soudci, až budou soudci řešit konkrétní situace podle národního práva, tak eh, budeme muset věřit jejich eh, rozhodnutí při eh, uznávání ochranných opatření v zahraničí. A můžeme se postavit za jejich tedy uznávání podle řádného procesu, jak to stanoví úmluva. Ale nicméně má se tím zajistit, aby k tomu vůbec došlo, aby to bylo všechno podle pravidel. Ehm, tato umluva má šest eh, smluvních stran Česka, Českou republiku, eh, Francii, eh, v Estonsko, Kypr, Řecko, Irsko, Polsko a Portugalsko ji podepsali. V roce 2008 ehm, byl přijat závěr rady, který doporučil, aby země, které ji podepsali, co nejdříve ratifikovali a ostatní, aby tak eh, co nejdříve učinili. Kopie eh, toho rozhodnutí rady eh, jste zde dostali. Takže je třeba této umluvy, je třeba těch pravidel, ale je důležité mít mezinárodní instrument, který bude k dispozici mimo Evropskou unii protože, jak jsem eh, dříve říkal, starší lidé, kteří jsou šťastnější, mají příležitost eh, strávit tu lepší část života, která jim zbývá v teplejších zemích, kde eh, se lépe tráví důchod. Závěrem bych řekl jednu věc. Přečetl jsem si dokument pana Frimstna a myslím, že je třeba něco udělat v Evropě Pokud, byste, eh, pokud bychom měli evropskou plnou moc, tak to by byl opravdu velice dobrý krok, protože eh, plné moci jsou eh, obsažené v té umluvě. Existuje pro ně prostor a jak víte, je to instituce obecného tedy zvykového práva. Některé jurisdikce jako Quebec nebo Francie ji znají a také v Německu a v Itálii eh, bylo něco takového vytvořeno i ve Švýcarsku a po celé Evropě by se něco takového mohlo udělat. To by velice pomohlo při naplňování této umluvy. Já pocházím ze země, kde eh, vím, že dochází k hodně k takovým pohybům z Kanady eh, lidé eh, se eh, hodně stěhují do teplého počasí v Arizoně a na Floridě a do Mexika, takže potřebujeme je chránit. A teď dám slovo kolegovi. Děkuji. Chci vás požádat, abyste respektovala čas, protože už máme dlouhé spoždění, 7 minut. Good afternoon. Yes, I'm just going to add... Děkuji, ano, já řeknu jenom pár slov v souvislosti s úmluvou OSN z roku 2006 o e, zdravotně postižených osobách. Umluva z roku 2006 je nejnovější umluvou OSN o lidských právech a eh, široký jaksi záměr této umluvy je chránit eh, eh, a zajišťovat výkon všech svá práv a svobod osobám se zdravotním postižením a zajištění tedy jejich důstojného života. Od přijetí této úmluvy 155 signatářů se připojilo, 122 z eh, států tedy již přistoupilo. Všechny členské státy eh, v Evropské unie podepsaly toto eh, úmluvu a 21 z nich ji i ratifikovalo. Podle našeho názoru umluva Hágu je významnou příležitostí pro státy, které jsou signatáři úmluvy OSN, podpořit širší aplikaci této úmluvy pro osob, zdravotně postižené e, osoby, které nejsou pokryty úmluvou OSN. Hlavní rysy úmluvy z Hágu zajišťují větší ochranu a právní jistotu pro eh, zranitelné eh, dospělé osoby. Hlavní opatření úmluvy OSN z roku 2006, které vlastně umluva z roku 2000 podporuje úmluvu z Hágu, je především článek 18 o svobodě pohybu a občanství, článek 23 o mezinárodní spolupráci, článek 12 o, uzna, o rovném uznávání před zákonem, na e, za ustanovení 3a o zajištění důstojnosti zdravotně postižených, 25 o zdraví, e, dále ustanovení o přístupu ke spravedlnosti a závěrem bych chtěla vyzvat členské státy Evropské unie, aby se podívali na synergie mezi těmito dvěma mezinárodními nástroji za účelem další ratifikace úmluvy z Háku z roku 2000. Děkuji vám, že jste byla tak úsporná časově a nyní dáme okamžitě slovo dalšímu vystupujícímu, panu Frimstonovi a také vám děkuji za to, že představíte i vaši profesní asociaci. Uh, děkuji, paní eh, předsedkyně. Já jsem velice rád, že jsem byl dnes jsem pozván a chtěl bych stručně pohovořit o svých praktických zkušenostech ve Spojeném království a na základě toho vyvodit vlastně dva závěry. Eh, způsobilost je složitá, nejedná se pouze o právní klasifikaci, takže z mnoha různých, existuje celá řada eh, různých úrovní Eh, způsobilosti, způsobilosti uzavírat smlouvy, eh, způsobilost dědit nebo, nebo sepsat eh, poslední vůli, čili celá řada zákonů hraje různou roli a umluva z Hágu je skutečně výborným dodatkem k národní legislativě v této oblasti a představuje nástroje eh, pro ochranu, které tedy vlastně doplňují eh, vnitrostátní legislativu, aby tedy byla zajištěna opravdu ochrana. Kromě toho stanovuje pravidla pro rozhodné právo v souvislosti se zastupováním, také jak říkal Filip. Eh, a ve Spojeném království Skotsko ratifikovalo úmluvu, nebo, nebo ale zatím tato ratifikace neproběhla za Anglii a Wales, ale máme stejný typ zákona u nás a řadu případů, které právě e, jsou ovlivněny úmluvou v této oblasti a ta jim velice napomohla. Já bych každopádně ale chtěl z reagovat na Filipa a upozornit na to, že umluva z Hágu, tak jak tady už bylo řečeno v souvislosti s haváriemi na silnici, ne, nespadá do, judikatu, do um, problematiky soudního dvora a evropská, evropské nařízení by v těchto oblastech bylo potřeba. Uh, právní způsobilost e, zůstávat, být splnomocněn je eh, velice složité téma a jak bylo řečeno v souvislosti s jinými nástroji, vy nemůžete eh, dosáhnout uznání plné moci, nemůžete dosáhnout přijetí E, plné moci, ale ty praktické problémy, které v současné době s plnými mocemi existují v Evropské unii, je ten, že plná moc může být platná, ale e, příslušný orgán e, Eh, jak si je velice těžké prosadit, aby příslušný orgán tedy v jiné zemi považoval tuto plnou moc za eh, platnou a mm, proto apelujeme na, na eh, všechny příslušné orgány, aby dělali maximum pro to, aby maximum členských států ratifikovalo tuto úmluvu, která je velmi důležité. Já bych skoro řekl, že je sexy. Ale abych to doplnil, my bychom chtěli požádat komisi, aby se podívala na možnost nařízení a evropského zastoupení a evropské plno, plné moci a, a evropského nástroje pro zastupování, což by bylo velice nápomocné. Děkuji. Monsieur, donc... Velice vám děkuji. Tak, poslední vystoupení k této části rozpravy od Fioríny která nám tak trošku možná udělá výhled do budoucna, jaký právní základ zvolit pro rodinné právo. Máte tak 10 minut, abychom měli čas ještě na diskusi. Děkuji, paní předsedkyně. Já se budu snažit respektovat těch 10 minut, které jsem dostala. Dovolte mi, abych se trošku eh, obrátila na váš výbor s poděkováním, že jste organizovali toto kolokvium a nyní tedy přejdu do angličtiny. The, um, the development of European Union eh, Vývoj evropského rodinného práva byl opravdu mimořádný. Eh, jenom si představte, že v roce 2000 jedině byla vyhladila pravidla, která se týkala eh, povinnosti výživného podle bruselské úmluvy. A dnes, na rozdíl od toho, máme široké portfolio konkrétních pravidel rodinného práva EU. Ale jak jsme slyšeli eh, v předchozích eh, příspěvcích, eh, máme tady celou řadu věcí, části rodinného práva, které upravují národní legislativy. Takže co by mohlo být předmětem budoucích iniciativ v oblasti rodinného práva? Já bych chtěl nastínit v zásadě eh, dvě věci, na které jsme se zaměřovali za poslední deset let. Za prvé by bylo možné přispět, eh, tedy přijmout celoevropské opatření na eh, základě článku 81 smlouvy o fungování Evropské unie. Jak všichni víme, eh, v oblasti rodinného práva se tohle dělá na základě eh, zvláštního legislativního postupu, který eh, vede k přijetí opatření na základě jednohlasného souhlasu rady a souhlasu parlamentu. Ovšem v některých příkladech je eh, někdy třeba eh, uplatnit běžný eh, zákonodárný postup. Druhou možnou cestou je přijetí opatření, která se nebudou týkat celého území Evropské unie, ale bude uplatňovat pouze omezený počet členských států. Skupina eh, členských států eh, totiž může vytvořit rozšířenou spolupráci mezi sebou a pokud to tak eh, bude, tak u evropského rodinného práva by se to také dělalo podle zvláštního legislativního postupu, i když znovu může být eh, použito překlenovací eh, ustanovení a je to něco trošku jiného, než o čem jsem hovořila dříve. Takže já se budu zabývat eh, těmito přístupy jedním po, druhým, po druhém. Za prvé článek 81 odstavec 3 první odrážka zvláštního legislativního postupu. Smlouva o fungování Evropské unie jako výjimku stanoví, že v spolurozhodovací postup se nepoužije v rodinném právu. Asi eh, ta zvláštní úprava rodinného práva se vysvětluje eh, mimořádnou citlivostí této otázky a také eh, silou národních tradic a kultur v této oblasti. Nicméně použití eh, konzultační procedury eh, může být spochybněno platným způsobem v řadě aspektů. Za prvé, v oblasti, která je tak důležitá pro evropské občany, pokud eh, jejich zástupci se plně nebo více, jestli by se neměli více zapojit, potom Požadavek na jednomyslnost v radě eh, může eh, ohrozit vývoj eh, evropského rodinného práva. Může se zde k ochraně jednotlivého národního zájmu použít právo veta. Například bylo tomu tak u projednávání Říma 3. Nebo neuspokojivé kompromisy mohou vést k něčemu, co eh, bude v rozporu eh, se samotnými eh, cíly politiky v oblasti rodinného práva. Jinými slovy, článek 81.3.1 může znesnadňovat přijímání opatření pro rodinné právo nebo dosažení konkrétních cílů. V tomto případě hm, by se mělo asi eh, přijímat eh, spíše podle takzvaného eh, přechodového opatření Passarel. Podle článku 3 d pardon, 2, Rada po konzultaci s parlamentem může rozhodnout, že aspekty rodinného práva s přeshraničními dopady se mohou projednávat v běžném legislativním řízení a tam je to podle kvalifikovaného hlasování s, na radě. Nejdříve si můžeme klást otázku, jestli eh, eh, výsledné snížení úlohy členských států eh, v dané oblasti je tak Eh, jestli bychom eh, proti němu neměli být eh, ze zásady, protože je to tak citlivá otázka, to rodinné právo a má se vytvářet prostor pro spravedlnost a bezpečnost v souladu s tradicemi členských států. Já bych odpověděla, že ne. To osazení, toto případné omezení svrchovanosti členských států bychom neměli přehánět. A článek 81.3 eh, vyžaduje jednomyslnost na radě a také schválení národními parlamenty. A každý z nich může eh, vetovat použití tohoto mechanismu. Takže pokud nějaké opatření bude eh, Eh, vnímáno i jako, eh, že ohrožuje eh, nějakou citlivou národní politiku, tak členský stát může zabránit i použití tohoto postupu buď prostřednictvím svého člena na radě nebo hlasem svého národního parlamentu. Druhá otázka. Pokud přijmeme to přechodné opatření v principu je, jestli jsou nějaké části rodinného práva, které nejsou eh, vhodné pro to běžné legislativní řešení. Mm, spíše se to týká, myslím, obsahu opatření navrhovaného. Některé části mohou vykazovat eh, určité eh, prvky rodinného práva a práva majetkového o kterém už jsme dnes eh, zde slyšeli. Bylo by milné se domnívat, eh, že tohle samo o sobě by eh, stačilo ta smíšená oblast eh, není nezbytně eh, méně citlivá než eh, ta základní součást rodinného práva. Zdá se mi tedy, že vhodnost použití toho přechodného ustanovení a jeho jednomyslné přijetí by měla záviset na obsahu navrhovaného opatření. To navrh... překlenovací opatření možná bude vhodné v závislosti na tom, jestli ta oblast už byla částečně harmonizována, například judikatoru Evropského soudního dvora, jak už jsme zde dnes dopoledne slyšeli, nebo prostřednictvím nějakého stávajícího mezinárodního instrumentu. A chtěla bych dodat, eh, že eh, to běžné legislativní řízení by se mělo usnadnit nebo by se mělo používat tam, kde se rozhoduje podle principů, které jsou přijatelné ve všech členských státech. Zkušenosti nám ukazují, že tomu tak vždycky není. Takže další otázkou je, kde tam, kde celoevropská opatření nelze přijmout, jestli by se mělo, eh, měla prosazovat ta rozšířená spolupráce. A smlouva se zaměřuje více než deseti opatřeními, nebo ustanoveními eh, na eh, rozšířenou spolupráci a stanovuje eh, různé podmínky pro její zahájení. Ale i tam, kde jsou, tedy ty podmínky jsou splněny, není to automatické. Nejdříve třeba nějaký konkrétní návrh vydaný komisí, který musí schválit jak Rada, tak Evropský parlament. Já bych řekl, že takováto aktivace by eh, byla zvážena jenom po zvážení dvou aspektů. Eh, za prvé, eh, rozšířená spolupráce by měla nastat jenom jako poslední, insta- jenom v poslední instance a za druhé musí, musela by jít za cíly Evropské v unie. Nestanovuje se ovšem, co je to tady poslední instance. Je celá řada situací, kdy konkrétní cíl opatření by mohl být dosažen eh, několika alternativními eh, eh, možnostmi. Představme si jako první možnost, která by mohla být velice ambiciozní, velice ambiciozní harmonizační projekt, zatímco jiná možnost by byla spíš nějaká konzervativnější varianta. Obě by přitom dosáhly stejného cíle. Pokud by navrhované opatření zvol možnost jedna a vyjednávání by potom selhala tak, Bylo by možné eh, uplatnit eh, rozšířenou spolupráci eh, pro dané řešení, a nebo by to naopak mělo vycházet, nebo by se naopak mělo dříve přistoupit k, té konzervativnější, k tomu konzervativnějšímu řešení. O tomhle všichni tedy vědí, pokud jde o rozšířenou spolupráci. Otázkou je, kdy stanovit prioritu pro eh, pravidla, která toho dosáhnou více pro méně eh, evropských občanů, anebo jestli dát raději přednost eh, pravidlům, která to od Já se moc omlouvám, ale bude potřeba, abyste to už zkrátila. Ano, ano, zkrátím. Je... I'll conclude in, in, um, stressing... Já jenom závěrem a zdůrazním dvě věci. Často se eh, snadno zapomíná, že ve článku 20 eh, smlouvy o fungování Evropské unie se uh, hovoří o dvou cílích. O cílích opatření a o cílích Unie. Cíle opatření jsou přijaty, jsou přijímány, aby se prohlubovaly a prosazovaly cíle Evropské unie. To je první věc. Druhá věc, a to je poslední věc, je, že opakované eh, používání rozšířené spolupráce eh, se velice obtížně eh, obhajuje v evropském rodinném právu. Nehovořím tady o principech, ale o dopadech, které by to mohlo mít na tuto konkrétní oblast. Znásobení různorodého přístupu bylo zdrojem právní nejistoty Navzdory tomu, že právní jistota je eh, nezbytným předpokladem pro eh, společný prostor spravedlnosti. To znamená, že opakování eh, rozšířené spolupráce by bylo škodlivé pro jeden z klíčových cílů Unie v této oblasti. Závěrem bych tedy úplně řekla, že si myslím, že rozšířená spolupráce by se měla zvažovat pouze ve výjimečných okolnostech. Děkuji. Merci. Děkuji. Takže nyní máme chvilku na rozpravu, čili pokud požádáte o slovo, tak vám je dám. Nicméně chci upozornit, že máme 25 minut spoždění oproti programu, takže předpokládám, že možná také potřebujete chytit nějaké vlaky nebo letadla, ale můžete požádat o slovo. Non, personne, madame, vous vouliez pas prendre la parole, non? Vy jste se nechtěla hlásit o slovo, paní? je vous donne la... Prosím, pane. Děkuji No na 30 vteřin. Chtěl jsem jenom zdůraznit, že úmluva z roku 2000 o ochraně dospělých je logicky, logicky navazuje na úmluvu z roku 96 o ochraně dětí. E, úmluva o ochraně dětí končí u 18 let a ochrana dospělých začíná od 18 let. A podstatné je, že obě znění, oba ty, dva, ty dvě úmluvy jsou velmi podobné, fungují stejně, mají stejné cíle a některé členské státy strávily mnoho času v posledních letech eh, implementací úmluvy z roku 96, takže bychom je chtěli povzbudit, aby už jaksi rovnou přistoupili k implementaci úmluvy z roku 2000. Celá ta úvaha a všechny ty konzultace předtím už proběhly, takže mohou ušetřit mnoho času při implementaci této eh, nové úmluvy. Děkuji, říká paní předsedající. Děkujeme za toto významné upřesnění. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, je vais, euh, Takže nyní přenechám předsednický stůl paní Katerin Zapone, která bude moderovat toto tento poslední blok, takže se omlouvám, že, že vám předsednictví předávám s určitým spužděním oproti k eh, programu. Doufám, že budete přísnější než já. Good afternoon. Um, so welcome to the uh, third... Dobré odpoledne. Děkuji. Na, uh, vítám vás na závěrečném bloku, uh, uh, kde se budeme věnovat otázce volného pohybu občanů zase v další souvislosti. Takže já bych na úvod řekla několik poznámek a potom budu tedy dál moderovat a předávat slovo ostatním řečníkům. Je to poslední blok velmi dlouhého dne, ale já vás chci eh, vyzvat, abyste naslouchali pozorně a využili E, e, zkušeností expertů a řečníků, kteří si s námi tady o ně podělí. Čili nejprve několik poznámek na úvod. Často se diskutuje o osobním stavu v souvislosti s otázkami um, identity občanských práv, regulace a uznávání uh, Eh, práv státem a společností. Takové uznávání často je důsledkem kulturních norem nebo tradiční praxe, které se mění a, a změny v této oblasti práva mohou být pomalé. Nicméně změny v, v oblasti přeshraniční práce a života probíhají velmi rychle v rámci evropského projektu a naše dnešní realita je taková, že občané Evropské unie a jejich rodiny se setkávají s celou skladačkou různých pravidel napříč Evropskou unii a co se týče uznávání osobního stavu a jak, jakmile je složité a, a, a, a náročné, jak uh, uvedli tady předřečníci, pak občané Unie nejsou schopni plně využít své právo volného pohybu. A toto omezení pro občany může mít dalekosáhlé dopady, co se týče jejich totožnosti, jejich rodin a jejich zaměstnání lidská práva musí být vyvážená eh, s aktivitami. Například eh, v Irsku legislativa v současné době má řešit problematiku manželství eh, mezi občany jiných členských zemí a 300 tisíc manželství v Evropské unii je uzavíráno mezi občany různých členských států, jak jsme tady slyšeli. A z mého osobního pohledu je to také velice důležitá otázka. Jsem irská občanka a jsem současně i s, s občankou Spojených států, žiju s, v Dublinu s manželem, doktorem Kaleganem, Eh, a nyní žádám o uznání svého občanského sňatku eh, s doktorem Karaganem u irského eh, práva a o uznání ehm, tedy o manželství s doktorkou, se kterou jsem žiji v rámci Evropské unie. A pokud bychom opustili ehm, tedy ehm, například v Irsku manželství osob stejného e, pohlaví v Belgii nebo v jiných zemích zajišťuje rovnost, e, takže se ale e, občanský sňatek se stává tedy registrovaným partnerstvím v těchto zemích, takže to považuji ovšem za eh, eh, snížení vlastně toho osobního stavu jakožto sonátorka eh, v Irsku jsem také mnohokrát apelovala na uznávání v svazku transgenderové uznávání Eh, svazků LGBT a jejich rodin, které mají specifické problémy. A 12 milionů lidí, eh, kte, eh, kteří u nás žijí a pracují, nejsou irskými občany. Občanský, osobní stav nicméně zůstává v kompetenci členských států a členské státy, když vykonávají tuto svoji pravomoc, tak musí dodržovat evropské právo a především všechna ustanovení týkající se volnosti pohybu všech občanů Unie na jejím území. Toto je poslední blok, takže budeme Eh, tady hovořit o budoucnosti v oblasti eh, osobního stavu a tady tři experti nás seznámí se svými poznatky, takže nejprve eh, eh, dám slovo paní doktorce Eli Antonio, která je právní poradkyně Milieu v Bruselu a bude hovořit o eh, osobním stavu a občanském stavu v Unii a potřebě jednat. Máte slovo. Madam President, uh, thank you very much and uh, thank you for this invitation. Um, Děkuji vám. Já jsem ráda, že jste eh, začala tím, eh, že jste poukázala na to, jak aktuální eh, toto téma osobního stavu je. Většina z přítomných možná má nějaký přeshraniční, nějakou přeshraniční situaci, že člověk žije v zahraničí ukázalo se, že v roce 2010 více než 12 milionů evropských občanů eh, žilo v jiném členském státě. Nicméně ty přeshraniční situace mohou vzniknout i eh, proto, že někdo přijede eh, do Bruselu na konferenci nebo na návštěvu v Evropském parlamentu a nebo kvůli nějaké šťastné nebo nešťastné události jako eh, že navštěvuje eh, dceru nebo syna, eh, kteří rodí v zahraničí, nebo jim někdo umře v zahraničí, nebo někdo je na stáži v zahraničí. Pět z tisíce zaměstnanců například lze považovat za ty, kteří dojíždějí ze zahraničí do práce. Nebo to mohou být občané, kteří eh, cestují do zahraničí. V roce 2010 více než 90 milionů Evropanů eh, jelo do, do jiného členského státu eh, z turistických důvodů nebo za nějakou službou, za nemocničním úkonem nebo za zubařem. Takže je celá řada přeshraničních situací, která vzniká v každodenním životě každého z nás. A občané z nás, občané mohou někdy proto potřebovat eh, dokument o eh, osobním stavu, jako je občanský průkaz, eh, rodný list nebo v dokument o manželství. A to je velice nezbytné, proto abychom se mohli dostat k jiným službám, abychom třeba mohli mít nárok na dávky nezaměstnanosti. V každé z těchto přeshraničních situacích občané, když Eh, řeší eh, dokumenty eh, v občanského stavu, tak mohou narazit na problémy. A proto jsme i jako poradenská firma Milie dostali od Evropského parlamentu za úkol prošetřit ty nejnaléhavější překážky, kterým čelí evropští občané, když se řeší otázky osobního stavu v přeshraničních situacích. My jsme proto provedli eh, přehled eh, toho mezinárodního eh, případového práva v otázkách osobního stavu a podívali jsme se i na práva některých členských států a popsali jsme některé nejnaléhavější překážky e, v těch přeshraničních situacích e, v otázce e, osobního vztahu a navrhli jsme Evropské unii některé, některá možná řešení, která by byla v její kompetenci. Jaké jsou tedy klíčové výsledky této studie? První problém, kterému čelí každý eh, z nás v nějaké takové přeshraniční situaci je eh, určitá eh, místo, kde se nalézá takový dokument. Představte si, že jsem Italka a z jakéhokoliv důvodu potřebuji rodný list mého otce, který se narodil v Německu. Otázkou je, jestli ten rodný list bude v místě, kde eh, se můj otec narodil, nebo kde žil eh, zbytek života, nebo kde zemřel. Představte si, že to budou tři různá města v Německu. Já to možná nevím, protože nejsem obeznámena s tím, jak Německo upravuje eh, uchovávání a ukládání dokumentů. Každý členský stát má samozřejmě jiná pravidla pro tyto dokumenty, ale já jako cizinka, abych zjistila, kde je dokument, tak to pro mě může být eh, časově eh, i finančně náročné a ehm, zavádějící, matoucí. Co může Evropská unie udělat, eh, aby snížila zátěž občanů? Může povzbudit členské státy, aby informovali občany o kritériích, která se používají v každém členském státě, Eh, ohledně eh, uchovávání dokumentů. To lze eh, učinit už prostřednictvím stávajících stránek jako EU e Judicial Aid. Nebo můžou členské státy vytvořit kontaktní místa na národní úrovni, které budou poskytovat občanům informace o tom, kde se informace uchovávají prostřednictvím Eh, v nějaké stávající stránky, eh, telefonického kontaktu nebo tak podobně. Představme si, že jsem našla to místo, kde je dokument o občanském stavu eh, v mého otce uchováván. Další problém u evropského občana je, jak jej uvést do oběhu. Podívejme, představme si, že já a můj partner eh, jsme oba dva Italové a chceme se vzít tady v Bruselu a belgické eh, úřady chtějí po nás eh, rodné listy, abychom se mohli v Belgii vzít. Jediný způsob, jaký já mohu získat italský rodný list, je letět do Itálie, hm, jet na místo, kde ten můj list je a zase jet zpátky do Belgie a předložit ho belgickým úřadům. To samozřejmě je velká zátěž a je to nákladné pro evropské občany. Jakékoliv doporučení v této otázce to jak e, zajistit lepší oběh dokumentů o osobním stavu mezi členskými státy, má samozřejmě za cíl minimalizovat náklady a snížit zátěž občanů a zároveň, a to bychom měli mít na paměti, zachovat spolehlivý a funkční systém oběhu dokumentů o osobním stavu. Myslíme si, že tady by Evropská unie mohla podpořit členské státy v používání elektronických platform výměny dokumentů. A EU by tady mohla také usnadnit nebo zprostředkovat styk mezi ženskými státy při zřizování těchto elektronických platform nebo jak používat nějakou stávající platformu. E, příkladem stávající elektronické platformy pro oběh dokumentů o osobním stavu e, e, je například Evropský je Evropská síť pro eh, v občanské eh, matriky nebo ICCS podle eh, úmluvy číslo 93 příslušné. Jakmile jsem našla příslušný dokument, mohu a je vydán do oběhu, tak další problém je formální uznání tohoto dokumentu. To znamená, že jakmile jsem obdržela tento dokument, například eh, v úmrtní list, tak eh, ten italský úmrtní list eh, mi musí být například uznán v Německu. A pokud by to tak mělo být, tak italský občan by si to musel nechat apostilovat a přeložit do Němčiny překladatelem uznaným německým úřadem. Ta apostilace a překlad jsou považovány za nezbytný členským státem, ale zároveň to samozřejmě je věc nákladná a, a časově náročná, protože se do toho zapojuje řada úřadů, musí se hodně vyměňovat informace. Než ten dokument o osobním stavu může být uznán v jiném členském státě. Pokud jde o systém apostil, tak já si myslím, že Evropská unie by měla podpořit eh, evropskou debatu na úrovni členských států, nejdříve o tom, jestli a jak by bylo možné jej zrušit. Ještě tady asi uslyšíme eh, z panelu ohledně eh, problémů s podvody. Posun tímto Eh, směrem k, tady ke zrušení a apostil už eh, začal eh, úmluvou ICCS číslo 17, kterou už ratifikovala celá řada členských států EU. Takže posun k zjednodušení už probíhá zároveň. Ovšem, bruselská umluva platí v, česli, v šesti členských státech, které chtějí zrušit apostily. A je tady celá řada bilaterálních dohod, takže potřeba zjednodušit je tady hmatatelná a EU může usnadnit eh, tu debatu o zjednodušování. Alternativním řešením eh, by bylo, pokud ne zrušit apostily, tak eh, nahradit papírové apostily nějakým jednodušším systémem, a sice elektronickým systémem apostily. Například elektronický, projekt elektronické apostily, který vytvořilo Láhavská umluva pro eh, mezinárodní právo soukromé. Ten by mohl být eh, dobrým východiskem eh, pro tyto účely. Nebo například by Evropská unie mohla jednat jako zprostředkovatel pro výměnu zkušeností členských států o tom, jak správně nastavit ten systém, aby byl co nejefektivnější a nejméně nákladný. Evropská unie by také mohla přispět k eh, rozvoji celoevropského technického řešení tím, že by eh, zafinancovala debatu o eh, této věci. Pokud je o překlady, myslíme si, že Evropská unie by měla povzbudit členské státy, aby uznávali už eh, platné eh, vícejazyčné formuláře. ICCS má už eh, úmluvu o v úmrtních a rodných a svatebních listech, které by mohl, která by mohla usnadnit další postup. V alternativou by, alternativně by mohlo být vytvoření vícejazyčného formuláře v EU, což by samozřejmě neznamenalo, že stejný certifikát by vypadal stejně po celé EU, ale eh, když by eh, ten rodný list eh, odpovídal příslušnému vícejazyčnému formuláři, tak by jej měli v jiném členském státě uznat. Jakmile je občanovi se podaří eh, ten dokument najít, eh, nechat se ho vydat eh, a formálně uznat, tak další překážka je obsah, uznání obsahu toho dokumentu. Čili ne, aby vám jenom uznali ten dokument jako rodný list, ale aby i jeho obsah byl uznán. Tady jsou stejné problémy jako s apostilou a s překladem a, proto máme stejné doporučení. Problém s eh, uznáním obsahu eh, v tohoto dokumentu o osobním stavu vyplývá také z hmotného práva. Například eh, tedy údaje v rodných listech se liší po celé Evropské unii. Francouzské úřady například mohou odmítnout uznání italského rodného listu, protože tam nejsou všechny náležitosti. Co může Evropská unie udělat k usnadnění životu, života občanů? Eh, mohla by eh, usnadnit takzvané afidavity, a, nebo po, povzbudit členské státy, aby je používaly, anebo usnadnit výměnu eh, dokumentů i v případě, že podle práva přijímajícího členského státu tam chybí určité náležitosti. Další věc, která může bránit v eh, uznání obsahu dokumentu. Eh, je rozdíl mezi hmotným právo, například eh, v nizozemské potvrzení o registrovaném partnerství nebude uznáno v Itálii, protože tam nic takového neexistuje vzhledem k veřejnému pořádku. A obdobné, obdobná pravidla mohou nastat, obdobné konflikty mohou nastat i jinde. Kompetence EU v eh, oblasti rodinného práva je omezená, jak jsme slyšeli od předřečnice. Nicméně další možností by bylo eh, zkoumat eh, možnosti podle článku 21 smlouvy o Evropské unii. Takže pokud je nezbytný zákrok Evropské unie a, smlouva neposkytuje pravomoci, tak parlament a, a rada podle řádného legislativního řízení mohou Eh, vydat pravidla, která by usnadnila eh, volný pohyb po celé EU. To by také mohlo eh, pomoci vyřešit ten poslední problém, který s tím souvisí. A sice uznání nejenom obsahu toho dokumentu o osobním stavu, ale také jeho působnost. Představme si, že dva italští muži se přestěhovali do Nizozemska, vzali se tam a vrátí se do Itálie, a chtějí nějaký, eh, nějakou daňovou výhodu, která vyplývá z jejich eh, stavu eh, manželského, ale ten tu nedostanou, protože jejich manželství není uznáno. Tato situace samozřejmě vzhledem k obecným Eh, v obecním eh, v obecném postoji eh, v Evropské unii by se mohla říct právě podle článku 21. Děkuji, to byla opravdu velice komplexní a zajímavá prezentace. Je to, já zvlášť oceňuji to vaše Mm, soustředění se na řešení problémů, které jste identifikovala a také to, že jak jste hovořila o roli Evropské unie, která by umožnila nejenom konzultace, ale která by mohla také vést k legislativnímu vyřešení tohoto problému, jak to chápu v rámci Stockholmského programu pro spravedlnost. Takže děkuji za to. A nyní pan Duncan McNiven předseda Mezinárodní komise pro osobní stav a bývalý hlavní matrikář Skotska o podvodech v oblasti osobního stavu. Děkuji. Je mi potěšení být zde, i když už je tři čtvrtě na šest za zimní noci, ale eh, já ačkoliv jsem předseda Mezinárodní komise, tak já nezastupuji eh, britskou vládu, který jejíž premiér dnes říkal ve svém projevu něco zcela odlišného. Mm, eh, ICCS je o něco starší než já, vznikla roku 1949 a podporuje spolupráci a výměnu informací v oblasti eh, občanské osobního stavu. Eh, skládá se z 15 členů, z nichž některé jsou státy Unie a některé jsou státy mimo Unii. Máme umluvy, o které doktor Antonio tady hovořil a uváděl z ní příklady, za což mu děkuji. Vzhledem k tomu, že věnujeme velikou pozornost přesnosti eh, matričních dokumentů, pod vody představují pro nás velký problém a už řadu let ICIC, ICCS byly aktivní v snaze zamezit podvodům. Ale chtěl bych upozornit tady především na rozdíl mezi prevencí podvodů, které vyžadu, která vyžaduje zvláštní byrokracii, kontroly, náklady a tak dále a naším hlavním úkolem podporovat volný pohyb a usnadňovat život občanům eh, v přeshraničních situacích, o kterých doktor Antonio hovořil. Čili tady se věnuje pozornost právě minimalizaci překážek z jasných důvodů. Já bych nyní hovořil o Eh, povaze podvodů v oblasti osobního stavu. Máme málo přesných statistik, třeba o tom, kolik ilegálních migrantů žije v Belgii. To je těžké zodpovědět, ale rozhodně narůstá tento objem vzhledem k narůstání o, o jaksi volného pohybu. A podvody e, jsou... Já třeba pocházím, nebo znám třeba případ jednoho člověka, který eh, zaregistroval vlastní smrt, aby se vyhnul trestnímu stíhání, ale to je spíš jenom taková zábavná výjimka. Eh, běžné typy podvodů jsou falešná prohlášení, především v souvislosti s manželstvím, s uznáním otcovství, třeba já mám dvě děti, ale někteří lidé třeba chtějí děti víc a jsou připraveni jak si falešně se přiznat o otcovství a pak falešné dokumenty, především falešné rodné listy, mohou být předkládány a v Francii nejenom uvnitř Evropské unie, ale mimo, se také setkáváme hlavně s nespolehlivými matrikami. A ICIC už od roku 1992 vyvíjí aktivity v oblasti prevence podvodů a mobilizujeme um, řadu expertíz v tomto směru, uh, například eh, jaksi matrikáři v terénu, kteří zodpovídají za řádnou registraci ehm, jednotlivých ehm, jaksi těch skutků a potom užíváme odborníků v oblasti občanského práva z celé Evropy, Řecka, Španělska, Německa a dalších. Pak máme stálou pracovní skupinu zaměřenou na podvody, již poslední zasedání proběhlo v září loňského roku a příště se sejde v březnu. A to je, jak si podvody jsou trvalým tématem na valných hromadách. Příští valná hromada bude v březnu tohoto roku. My sbíráme informace těmito prostředky o různých typech podvodů a opatřeních, která proti nim mohou být nasazena eh, a která jsou více či méně úspěšná v jednotlivých členských státech. Doporučení 9 roku 2005 zdůrazňuje zvlášť významný aspekt, protože identifikuje charakteristiky pravých dokumentů a jak identifikovat podvody v dokumentech. Je to čistě praktická záležitost. Nemáme žádnou kouzelnou formuli, abychom zabránili podvodům. A e, přijímané kroky pro zamezení podvodů e, jsou, mají své meze protože eh, představují do určité míry zásahy do rodinného eh, stavu, čímž se provinilo právě Spojené království v eh, své legislativě v minulosti a proto jsme jim museli legislativu změnit. Takže se snažíme jaksi maximálně bránit podvodům, ale ty preventivní akce jsou nedokonalé. Proč opatření jak eh, trestná, tak, tak preventivní nebo, tre, eh, nebo preventivní existují a um, odpovídají jaksi um, využitým zdrojům, ale nemohu tvrdit, že jsou dokonalá. Jaká, stávající, jaká jsou stávající témata ICCS? To dvě věci. Jedna je zcela samozřejmá, snažíme se především zabránit podvodům co do totožnosti, především tedy prostřednictvím kontroly platnosti zahraničních dokladů. Ale chtěl bych zvlášť zdůraznit, jako téma naší práce, naší snahu vytvořit informační systém, který by dělal takové věci, o jakých hovořil doktor Antonio. A tam se nám pak snaží, daží, kombinovat eh, preventivní akce proti podvodům a současně na podporu volného pohybu občanů. Protože eh, informační systém eh, na počítači umožňuje vytvořit dokument s elektronickým podpisem, který může pocházet ze Slovinska nebo ze Skotska a je to E, méně e, náchylné k, k falšování než dokumenty, které by mohly od někud pocházet a, a, jaksi, a být, být sfalšované. Tedy ten informační systém vlastně současně brání podvodům a současně usnadňuje výměnu informací v tom smyslu, jak to tady zdůrazňoval doktor Antonio. Takže pokud bych mohl propagovat trochu práci CIC, dále na, propagovat naše aktivity, protože doktor eh, Eli Antonio nás už sám trochu propagoval. La, eh, Eh, dlouholeté zkušenosti a expertní znalosti v oblasti občanského osobního stavu jsou velice užitečné tehdy, kdy Evropská unie vypracovala zelenou knihu o osobním stavu v prosinci před dvěma lety a vycházela právě z práce této naší mezinárodní komise. My v naší pozici můžeme identifikovat nové typy podvodů a nová protiopatření. A tato protiopatření se samozřejmě z času na čas mění, protože se taky mění podvody a protiopatření, která jsou uvedena v dokumentu, který jsme publikovali, e, se také mm, občas musí aktualizovat. Ale chtěl bych zdůraznit, že informační eh, eh, technologie a ten eh, systém IT je velmi prospěšný v tomto směru a chtěl bych říci, že jsme vytvořili velkou část, ne celý, ale velkou část praktického rámce, který na jedné straně pomáhá volnému pohybu osob a současně pomáhá prevenci podvodů. A potřebné paní senátorko, je, aby byla politická vůle překonat některé potíže, eh, eh, které eh, doktorka Eli Antonio zmínila a získ a, a, a aby práce mag, mag, matrik získala získala eh, větší sílu a aby napříč Evropskou unii mohla eh, bránit eh, podvodům v matričních dokumentech. Takže děkuji za pozornost. Vůbec ne, pane McDonald. Já si myslím, že to byla fascinující prezentace a zejména bych chtěla poděkovat za to, jak jste jak na začátku, tak koncem své prezentace Eh, nám připomněl, eh, jak se jako organizace pokoušíte eh, vyvážit dvě věci, obavy z pohybu a umožňování, tedy z podvodu a umožnění volného pohybu. Myslím si, že to je věc, kterou bychom si s sebou měli odnést a, a nějak přirozeně. A to také napojit na tu prezentaci doktorky Elia Antonio. existuje IT eh, platforma, na které se pracuje. To znamená, že nebo možná, že se už se dokonce používá k vyřešení těchto problémů. A potom uh, můžete tedy vyzvat k té politické vůli, takže už jsme tam téměř. Bylo by těžké, eh, jako před, nebo lehké překročit tuto hranici. Ta IT platforma, pokud můžu ještě upřesnit, je v závěrečné fázi testování. Byla spolufinancována Evropskou unii a my jsme velice vděční za to financování. Dobrá, děkuji vám. Jsem si jistý, že další ještě budou mít připomínky, ale my tady ještě máme závěrečnou řečnici, doktorku Bojanu Zadravec která bude hovořit o dokladech osvědčujících osobní stav, výzvách pro matrikáře při předcházení problémům vznikajících v důsledku právního váku, o kterých jsme zde už slyšeli. Děkuji vám, dámy a pánové. Já jsem eh, velice ráda za tu příležitost eh, představit eh, vám tento problém. Jsem z druhého největšího města ve Slovensku, eh, v Mariboru. Tam pracuji a už jsem matrikářkou více než 25 let. Proto mohu říci, že jsem velice dobře obeznámena v této oblasti, eh, s problémy v této oblasti. Evropská unie je synonymem pro moderní eh, společnost, ale ne v oblasti v osobního stavu. A ty eh, rozdíly eh, mezi členskými státy jsou větší než před 20 lety. Evropští občané narážejí na podstatné administrativní obtíže eh, při řešení svého osobního stavu. Odlišná národní pravidla, která se týkají osobního stavu vedou k diskriminaci a brání volnosti pohybu lidí v EU a naplňování práva na volný pohyb a pobytu eh, v jednotlivých členských státech. Odlišná legislativa a odlišný základ pro eh, tvorbu a změnu eh, v občanského stavu nebo osobního stavu a různé způsoby, jak navazovat a přerušovat osobní vztahy, a vytvářet tomu dokumenty jsou, je, jsou, jsou jenom některé překážky, se kterými evropští občané musí žít. E, předvedu vám, e, dávám několik příkladů. Čítě, dítě má e, různá jména i příjmení v různých členských státech. Dokumentace k témuž dítěti je vydána v různých členských státech. Eh, rodič si změnil eh, v příjmení jedno, v jednom členském státě, ale nemůže si nechat změnit v jiném členském státě. Eh, osobní stav se také liší mezi jednotlivými členskými státy. Zletilý člověk v jednom členském státě žije v občanském partnerství nebo ve stejnopohlavním svazku mm, a v jiném státě je považován za svobodného jeden člověk je eh, přivazován, eh, považován za osobu ženského pohlaví v jednom státě a za osobu mužského pohlaví v jiném státě. Musí předkládat různé dokumenty v různých členských státech, včetně eh, dokumenty, hm, které země, jejímž je občanem, vůbec nevydává. Členské státy, které nepodali vzájemnou, tedy neudělali vzájemnou dohodu, o legalizaci eh, od sebe navzájem vyžadují eh, výpisy eh, na mezinárodních formulářích nebo v různé supranotarizace a apostily. Výměna dat o v individuálním Eh, osobním stavu eh, probíhá přes diplomatické cesty, což je časově náročné. Členské státy, které nepodali, nepodepsali vzájemné dohody o výměně dat, si neoznamují změny osobních stavů eh, svých občanů na svém území. Členské státy a instituce EU by se měly snažit eliminovat problémy, které se týkají uznání v osobního stavu eh, v jednotlivce. Sjednocení v oblasti osobního stavu eh, v členských státech je naléhavě nutné. Proces sjednocení národních eh, úprav by byl tedy velice vhodný. Ovšem, problém s registrací a změnou osobního stavu je opravdu naléhavý. Eh, evropské instituce, pokud eh, chtějí eh, toto alespoň částečně vyřešit, by museli jednat rychle, museli by přijmout několik opatření, která by alespoň usnadnila tu stávající situaci. A hovořím tady o opatření podle jejich viditelnosti. Jednalo by se o odbourání potřeby eh, notarizovaných dokumentů, notářsky ověřených dokumentů v jednotlivých členských státech. Členské státy by mohly implementovat ta opatření na základě vzájemné dohody. Přímá výměna informací o eh, změně osobního stavu eh, a sice tak, že, že země změny stavu by informovala zemi v občanství země, tedy občana. Vyžaduje si to akorát dohodu mezi členskými státy. Přímá výměna dat mezi orgány, eh, které sledují eh, osobní eh, stav v jednotlivých členských státech. Zavedení v jednotného formuláře pro registraci změn osobního stavu. Jednou alternativou by bylo zavést data v um, jazyce eh, země a v angličtině. potom ehm, harmonizace eh, eh, písmen, které se, která se používají při registraci osobního stavu a potom sny pro budoucnost. Zavedení celoevropské matriky pro eh, registraci osobního stavu, eh, do které by členské státy zapisovaly eh, základní údaje o změně osobního stavu. A uznání osobního stavu jednotlivců získaného v jednom členském státu, ve všech ostatních členských státech. Bohužel Evropská unie nemá kompetenci k regulaci oblasti osobního stavu. Evropští občané narážejí na velké problémy vzhledem k právnímu váku v této oblasti. Jedním řešením by eh, bylo eh, přesunout tu kompetenci eh, regulovat tuto oblast na evropské instituce. Samozřejmě Evropská unie by se měla držet modelu těch zemí, které regulují ten občanský stav liberálně a otevřeně. A, a Eh, sledují eh, změny eh, v životním stylu a fungování společnosti. Jako matrikáři vítáme činnost EU, které se týkají vyřešení oblasti osobního stavu. Evropský soudní dvůr už zdůraznil, jak je důležité zachovávat eh, rovnost eh, pro osob, v otázkách osobního stavu mezi všemi členskými eh, státy. Liberalizace národních pravidel a na, na evropské úrovni v oblasti osobního stavu je nezbytná vzhledem k ochraně lidských práv a základních svobod občanů EU a také eh, v implementaci, eh, vzhledem k implementaci eh, práv, která vyplývají z občanství EU. Proto podporujeme snahy EU ke zlepšení situaci v této oblasti a jsme připraveni spolupracovat a pomáhat, co nejlépe budeme schopni. Kromě toho naléhavě potřebného sjednocení v, v regulace osobního stavu, si myslím, že eh, je třeba zajistit rozeznávání, eh, uznávání dokumentů bez potřeby notářského ověření a je třeba přímé výměny v eh, dokumentu občan, o osobním stavu mezi orgány. Tímto způsobem bychom mohli zjednodušit příslušná Eh, příslušné změny osobního stavu pro eh, většinu evropskou, eh, evropských občanů. Pro Evropské združení matrikářů by bylo potěšením poskytnout informace o postupech ve změně osobního stavu, které by Evropské, Evropská unie potřebovala k vyřešení těch představených problémů. Děkuji vám. Uh, thank you very much, Dr. Zadr. Děkuji, paní doktorko. To byla další skvělá prezentace, která doplňuje to, co tady kolegové říkali předtím. A zvlášť vítám ten váš důraz, který kladete na problematiku sjednocení v oblasti osobního stavu. Já přemýšlím o tom, k čemu je vlastně být členem, členským státem, jestliže nemůžeme sjednotit aspoň problematiku totožnosti lidí a jejich rodinných příslušníků. Tady tři experti nám navrhli řadu řešení eh, dnešních problémů a já si myslím, že mm, rádi uslyší vaše komentáře nebo otázky, nebo pokud třeba vás napadají další problémy, tak třeba oni na ně mohou navrhnout další řešení. Takže mm, prosím se představte a potom položte svou otázku nebo komentář. Děkuji. I, I, I understand is that there's a... Rozumím tomu, takže tam eh, představitelka Evropské komise chce něco říci, prosím. Děkuji. Já jsem Sala Stamuinen, eh, vedu jednotku pro problematiku občanského spravedlnosti ve věcech občanských a chtěla bych říci, že všichni řečníci Eh, teda především chci poděkovat eh, právnímu výboru za zorganizování tohoto dne, protože to byla skutečně nesmírná spousta nápadů a, a návrhů řešení a chtěla bych poděkovat řečníkům. A co se týče konkrétně tohoto posledního bloku, ten je nám velmi blízký, již od roku 2007 se tomu věnujeme, prováděli jsme různé studie týkající se osobního stavu. A dalším krokem, tedy máme už vědomosti a dalším krokem bude hledání eh, eh, schůdných cest, schůdných nejenom technicky, ale také politicky v právním rámci Evropské unie, v rámci smluv, tedy nějaké schůdné řešení. Komise nyní pracuje na základě stokholmského programu a akčního plánu, a to obsahuje vypracování právní eh, legislativní iniciativy o eh, vydávání eh, veřejných dokumentů, které se týká toho, co říkala paní Eli Antonio. A za druhé, druhá iniciativa souvisí s uznáváním eh, matričních dokumentů eh, a dokumentů o osobním stavu. O, o obou těchto eh, dokumentech nebo těchto návrzích, na, na obou těchto návrzích pracujeme od roku 2010-2011. A já bych tady chtěla zdůraznit jeden bod, který tu byl zmíněný, je to politická otázka. A sice ano, Unie by měla fungovat, a měla by fungovat na úrovni nejliberálnějších členských států. A to je zajímavé, protože my jsme Unii 27 členských států a každý z nich si zvolil svoji míru toho, co nabízí občanům. A cílem Unie je nalézt něco, kde těchto 27 eh, zemí se shodne nebo získá aspoň dostatečnou většinu podle jak se změní smluv. Čili já si myslím, že je to hlavně o hledání společného jmenovatele, který by nabídnul řešení a usnadnil volný pohop osob, a o kterém jsme dnes hovořili. My jsme se snažili v rámci veřejných konzultací jak si o tom eh, hovořit a zjišťovat, jaká by byla možná zpětná vazba. Já moc děkuji výboru Jury eh, za tuto zpětnou vazbu také pro naší práci, protože to téma je opravdu velice aktuální. Děkuji. Thank you very much for... Děkuji vám za tento komentář eh, a je tam další osoba žádá o slovo, prosím. Eh, Já bych raději udělala jeden drobný návrh, pokud je o vzájemné uznávání těch aktů osvědčujících osobní stav v členských státech. Já tady využiju své vlastní zkušenosti, protože jsem pracovala v několika evropských zemích, kde potřebuji takovéto ověřené doklady. Uvedu konkrétní příklad, aby to bylo jasnější. Jsem Němka, bydlím v Holandsku a potřebuji svůj rodný list. Když pojedu do Německa, abych si vyzvedla svůj rodný list, tak mi zároveň dají i překlad do jednoho ze tří jazyků, které jsou nejvíce používány v Evropě, takže angličtina, francouzština nebo němčina. To je jenom jeden příklad. A tento překlad je tedy oficiálně napsán a je nezbytný proto, abych mohla svůj rodný list předložit eh, v Holandsku. Za tento překlad zaplatím poplatek eh, příslušné organizaci, protože je to oficiální překlad učiněný oficiální organizací. Já ztrácím méně času, protože dostanu už tento překlad a mohu s tímto oficiálním překladem a s rovným listem, tedy odjet do Holandska, tam toto předat. Thank you again uh, for that. Děkuji za tento komentář. Někdo další by rád mm, něco řekl? Ano, tam prosím, vzadu. Děkuji. Já budu pokračovat francouzsky. Ici aussi. Já jsem tady měl jeden takový drobný dotaz, protože se tento bod také zmiňoval, abychom pokročili více ku předu na úrovni Evropské unie. A vy, paní předsedkyně, jste také hovořila o nezbytnosti mm, najít vlastně evropskou identitu. A pokud tedy ten evropský projekt by nemohl také směřovat k tomu, aby řekl, co je to evropská identita. Takže můj dotaz. Uh, té situaci, ve které jsme dnes a kde chceme budovat Evropskou unii političtější, která půjde více směrem k občanům, zda tedy zde také není potřeba i překonat to, co bylo až dosud jádrem aktivit Evropské unie a překonat tu vizi, pokud je o volný pohyb a směřovat k něčemu, co jde dál, to je politický projekt, co je identita Evropské unie a možná navrhnout, alespoň podle mě, že identitou Evropské unie by měla být rozmanitost, kulturní rozmanitost, rozmanitost v oblasti rodinného fungování, a projekt Evropské unie by neměl znamenat, že budeme vše uniformizovat či sjednocovat, abychom usnadnili pohyb, ale naopak, abychom hledali prostředky, jak koordinovat tu existující rozmanitost, abychom ji zachovali a pokračovat tedy v politickém projektu kolem této rozmanitosti. Děkuji. Oh, thank you. Okay, I'm going to go back to our Děkuji. Takže nyní se obracím zpátky na naše panelisty a poprosím je, jestli chtějí eh, reagovat na některé z těchto vystoupení a případně mm, jak si pronést nějakou závěrečnou poznámku, protože to si myslím, že by byl takový dobrý závěr. Ale ještě se vrátím k poslední otázce, která je taková filozoficko-politická otázka. Možná to můžeme jak si mít na paměti, ale my můžeme začít tam, anebo můžeme začít praktickou realitou, která tam směřuje. Obě ty cesty by nás měly postupně dovést k vyřešení těch uvedených problémů. A abychom tedy zlepšili místo, kde žijeme. Takže eh, nyní první řečník, pan McNiven. Děkuji, já bych odpověděl těm třem osobám, které si vzali slovo. Náš kolega z komise, se kterým velmi úzce pracujeme, eh, já si myslím, že jak si je naším jaksi osudem a posláním dosáhnout toho pokroku, které tady paní doktorka Eli Antonio uvedla. Ale věci jsou složité a nalézt praktické, praktickou cestu ku předu, ano, máme představu. Nalézt politickou cestu ku předu je obtížnější a zabere více času. Já bych tedy podporoval komisi v hledání tady toho, protože to stojí za to. A a může využít pomoci eh, jak Združení matrikářů, jak tady paní kolegyně říkala, tak Mezinárodní komise pro osobní stav nebo jakýchkoliv jiných odborníků. Ten pán z Paříže eh, poukázal na problém, před kterým stojíme. Co je evropská identita? To je filozofické téma, ale britský premiér něco o tom trošku dnes během dne řekl a já nechci mm, jak si tady parafrázovat, ale ten eh, mladý muž z Paříže hovořil o kulturní diverzitě způsobem, který o, o kde já jako Skot ze eh, severní, severozápadního kouta Evropy považuji za velmi důležité, protože to vlastně omezuje naše politiky v dosahování eh, té společné cesty ku předu. A abych pro porozum, srozumitelné kulturní důvody. E, Francouzi mají rádi svá třeba osobní příjmení a to je kulturní diverzita, která e, jaksi se liší právě od toho uniformního systému, který místní ti tady ti tři experti prosazovali. Co se týče té paní z Německa, která žije v Belgii, a zapomněl jsem tu její třetí občanství, ale ano, to je dobrý příklad toho, kde eh, je, bylo a, a má být dosaženo praktického pokroku. Jak doktorka Eli Antonio říkala, ICCS eh, vytvořila mnohojazyční dokument, nebo formulář, osvědčení, což vlastně slouží po stejnému účelu a týká se to tedy té úmluvy, kterou podepsalo 20 států a někteří členové ICC jsou, nebo něk, někteří z nich jsou členy ICCS, někteří ne, ale pořád je to jenom 20 států. E, a výhoda, kterou německá kolegyně tady e, o, zmínila, by pak mohla být využita větším počtem evropských občanů. Ale ne, nechci eh, brát slovo ostatním kolegům. Thank you, that, that was brilliant, thank you. Um, I'm sure they may... A určitě ano, například paní doktorka Zadravec, chtěla byste k tomu ještě něco eh, říci závěrem? Děkuji. Já bych akorát chtěla říci, že vím, že my, eh, myšlenky jdou eh, trochu dále. Ale vím také, že eh, řada lidí nežije ve svém vlastním státu, ve státu své státní příslušnosti tedy proč my bychom jim neumožnili, neměli umožnit žít tak, jak chtějí? Proč eh, se jednotlivé eh, země tolik, eh, tolik lpí na tradici, když se hovoří o rodinném právu, o různých poměrech, když přijde o různé poměry mezi dvěma lidmi. Proč je ta tradice tak důležitá? Proč si země trochu nevěří? a nenechávají ty země tak trochu, otev, ty zákony tak trochu otevřené, tak aby lidi mohli opravdu e, žít e, trochu e, tak, jak chtějí tedy, tak přeci ty státy by nestrácely svoji moc. Ale EU musíte přeci něco udělat, protože ty problémy opravdu existují a některé ty problémy z mého pohledu jsou opravdu velice snadno řešitelné z mého. Děkuji. Já bych eh, srdečně eh, s tímto eh, souhlasil a myslím si, že tradice by měla být živá. Ale myslím, že se vrátíme k prvnímu řečníkovi, k doktorce Eli Antonio, prosím. Jenom tři závěrečné poznámky. Za prvé, maximálně souhlasím s panem McNivenem. Technická řešení existují v tuto chvíli. Teď jde akorát o politickou vůli je implementovat. Eh, je tady určitý eh, tady eh, určité napětí mezi filozofickými myšlenkami a na druhou stranu jsou tady praktické věci. Můžeme se bavit o evropské identitě a její diverzitě, ale zároveň každému z nás jako evropskému občanovi jde o to, kolik budeme muset cestovat, abychom dostali rodný list, eh, jestli se můžeme eh, eh, brát a mm, jak se snad dostat k sociálním dávkám. A potom poslední věc. Myslím, že debata mezi o otázce evropské identity versus národní identity je důležitá, ale možná, že bychom se měli bavit o hodnotách nejenom identity, ale i tolerance a uznávání e, v rozmanitosti, což neznamená sjednocení, ale e, pouhé uznání. Thank you very much for that and I shall... Mm, to vám mnohokrát děkuji tedy. A e, já už nebudu to dále komentovat, když bych ráda. Eh, pokračovala možná, možná, že eh, že teď už asi budou všichni rádi, když skončíme, takže vám mnohokrát poděkuji všem našim řečníkům a, a za a tedy váš podíl na debatě.